everybody, and uh, I think we should start this hearing about uh, women and climate change. I'm also going to switch over to... Vítám vás, eh, přejdu teď do švédštiny. Takže pokud švédsky nerozumíte, nasaďte si sluchátka. Jag är glad att, eh, att vi har den här hearingen och jag... Eh, jsem velice rád, že se podařilo zorganizovat toto veřejné slyšení. Moc se těším na příspěvky odborníků a následné komentáře. Otázka klimatu je věc, která se dotýká nás všech. Současné i budoucí změny klimatu ovlivní život nás všech. Změny klimatu ale nemají na všechny stejný vliv. Tyto změny dopadají na eh, mnohem více na chudé lidi žijící na jižní polokouli. A je jasné, že také ženy jsou více postiženy než muži. A právě proto dnes pořádáme toto slyšení, abychom se touto otázkou zabývali. Je třeba uvědomit si ten genderový pohled na tu problematiku a také najít vhodné nástroje pro řešení těchto problémů. Otázkou je, zda jsme toho schopni. Dnes jezdíme hodně autem, spotřebováváme hodně energie a e, lidé jsou ovlivnitelní. Můžeme tedy o všech těchto otázkách diskutovat. Máme trochu spoždění, za což se omlouvám. Čekali jsme na komisařku Kony Hedegardovou, která samozřejmě toho má hodně. A ještě předtím bych tedy dal slovo Nikolky Nielsenové, která je zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Než budu hovořit o tomto slyšení, prosím, abychom věnovali vzpomínku Wangary Matai, eh, která nás nedávno opustila. Dovolte, abych přečetla následující větu, eh, kterou pronesl manžel Wangary Matai, když žádal o rozvod a u soudu svou žádost eh, Eh, vysvětlil slovy. Ona je příliš eh, vzdělaná, příliš eh, chytrá, příliš tvrdohlavá a dá se špatně ovládat. Tato věta mě připadá opravdu pozoruhodná. Vangary Mataj v roce 1977 založila hnutí zeleného pásu Říká se, že díky tomu se za 30 let podařilo vysadit 47 milionů eh, stromů a také se hovoří o 5 milionech pracovních míst pro ženy, protože Vangary Mataj se také hodně angažovala v ženské otázce. Také se jí podařilo to, že si eh, lidé začali více uvědomovat postavení žen v Africe. A to, že africké ženy nemají být eh, chápány jenom jako oběti, ale také jako eh, aktérky svého vlastního osudu. To je, myslím, důležitý odkaz. A na závěr bych ještě přečetla jednu větu, eh, která v podstatě byla důvodem, proč ji porota udělila v roce 2004 Nobelovu cenu. V tom odůvodnění bylo řečeno, že se odměňuje především její holistický přístup k udržitelnému rozvoji, který zahrnuje demokracii, lidská práva a především práva žen. To plně zapadá do našeho tématu a já jsem tedy toto chtěla zmínit, než budu hovořit konkrétně o slyšení. Jsem velice ráda, že na tomto slyšení se sešel velice zajímavý panel expertů, vlastně z, který pochází z různých kruhů. A myslím, že díky tomu se nám podaří eh, řešit eh, toto složité a bohaté téma změna klimatu a ženy. Je to takové téma eh, trochu složité v tom, že si úplně není jasné, jak k tomu přistoupit. Když se řekne, budu pracovat na zprávě o eh, tématu ženy a změna klimatu, tak si každý říká, co to vlastně znamená. Znamená to, že vlastně všechny ženy eh, světa dáme jakoby nějak stranou, přestože žijí na stejné planetě jako muži. Je ale jasné, že ta změna klimatu nepostihne všechny lidi stejným způsobem. Pokud bydlíte na ostrově v Tichomoří, kterému hrozí eh, vymizení za 50 let, a pokud bydlíte v nějakém, eh, nějaké vile, která je prostě izolovaná v nějaké zabezpečené čtvrti, tak samozřejmě eh, pocítíte dopady změny klimatu jiným způsobem. Jsou tady eh, vlivy, jako je úroveň chudoby, zeměpisná poloha, politická stabilita, eh, tradiční solidární struktury. A to všechno ovlivňuje schopnosti jednotlivce přizpůsobit se nebo změnit svůj životní styl. A kde se nacházejí ženy Nemělo by tématem být eh, spíš eh, chudoba a změny klimatu nebo nejistota a změny klimatu? Myslím si, že ne, protože ženy eh, jsou sice homogenní skupinou, ale vlastnosti této skupiny jsou jiné v různých částech světa. Samozřejmě jsou zde i společné rysy. Ženy eh, potřebují eh, zdravotní péči, je tady otázka reprodukce, menstruace, hygienických podmínek, těhotenství, porod, dále reprodukční práva při plánování eh, dětí. Ženy mají mnohem omezenější přístup k majetku a k finančním zdrojům vlastní vlastně méně než 1% majetku na světě a tvoří 70% osob, které žijí s méně než jedním dolarem na den. Ženy jsou velice nedostatečně zastoupeny na úrovni politického a hospodářského rozhodování. 17 pouze 17 poslanců ve světě jsou ženy a 8 Eh, mezi ministry jsou ženy. Eh, paní komisařka tady ještě není, ale například Dánsko činí maximum pro to, aby se ty statistiky zlepšily. Eh, ženy také vykonávají většinu neodměňované práce. Jedná se především o péči o jiné osoby, ať už jsou to děti, postižené osoby, starší osoby. Dále také ženy mnohem více pečují o domácnost. Na celosvětové úrovni se jedná o dvě třetiny hodin věnovaných péči o domácnost, ovšem tvoří to pouze 10 světového příjmu. K tomu můžeme ještě přidat problematiku eh, sexuálního násilí, právě ženy jsou nejčastější obětí. A také je třeba si uvědomit, že ženy představují 80 všech uprchlíků a vysídlených osob. Takže vidíte, to je celá řada aspektů, kvůli kterým je třeba se zabývat genderovou otázkou i v souvislosti se změnou klimatu. Vidím, že paní komisařka, takže myslím, že ještě chvilinku vyčkáme, než se posadí a pak jí budeme moci dát slovo. Parfait. dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad att vi nu har fått... Tak eh, jsem rád, že je mezi námi paní komisařka Kony Hedegardová, komisařka pro oblast klimatu. E, posadila se a já jí hned dám slovo. Děkuji mnohokrát. Já jsem právě přiletěla, my jsme věděli, že to bude těsně, nicméně jsem ráda, že jste mě pozvali na tuto akci. A také mohu říct, že v předchozích prezentacích, nebo já vlastně nevím, kolik už jste toho slyšeli, já jsem viděla ty prezentace písemně, takže nemůžu říct, že vůbec nevím, o čem vlastně mluvíte. Mluvíme o tom, že se naruší uh, lidské svobody, omezuje se možnost volby, souvisí to se změnou klimatu, se zranitelností. A víme teď také, že dopad změny klimatu je různý na muže a na ženu. Zranitelnost nesouvisí pouze se silami eh, v přírodě, ale také se sociálními podmínkami. Největší dopad bude mít změna klimatu na rozvojový svět. To víme. především ženy v nejchudších a neméně rozvinutých zemích budou postiženy nejvíc. Nemusím vám připomínat, že 70 nejchudších obyvatel země má méně než jeden dolar na den a jsou to ženy. A protože jsou na okraji společnosti, jejich závislost na místních zdrojích je vysoká, nesou na sobě nepoměrné břemeno. Uvedu vám jeden příklad. V Bangladeši po velice silném cyklónu jsem viděla, že podíl obětí mezi ženami byl mnohem větší, bylo to pětku jedné v porovnání s muži. Proč? Souvisí to i s kulturními změnami. Například v těchto vesnicích byla kultura taková, že žena nemůže opustit domov bez doprovodu muže, takže zůstali doma, i když se tam začala hrnout voda. Takže i takovéto věci patří k celé situaci. Mluvíme o přístupu k energii. Jistě nemusím říkat, že pokud musíte chodit stále dál, abyste našli nějaké dřevo, abyste se mohli zatopit v kamnech nebo na ohništi, pak ta pravděpodobnost, že děvče půjde do školy, začíná být mnohem nižší. Takže za takových okolností je celkem asi jasné, že když mluvíme o změně klimatu a o rozvoji, tyto věci poškozují především ženy. A vzhledem k nerovnostem mezi pohlavími, rozdíly v růstu ve společnosti a e, dělba práce mezi muži a ženami rozhodně není rovnocená a proto muži a ženy nejsou stejnou měrou vystaveny dopadům změny klimatu a nemají stejnou schopnost přizpůsobit se. Imigrace má jiný dopad na ženy. Ženy, které mají možnost přestěhovat se jinam, jsou méně předmětem rizika násilí na základě pohlaví. Tyto věci mají velký dopad na eh, sítě sociální podpory a rodinné vazby. Chudé ženy mají špatný přístup k přírodním zdrojům, ke technologii, k úvěrům a znamená to, že mají méně zdrojů pro to, aby se vypořádali se sezónním eh, počasím a přírodními katastrofami. A proto se posilují tradiční úlohy, trpí vzdělávání dívek a schopnost žen diversifikovat živobytí se také snižuje. Tyto rozdíly z hlediska zranitelnosti musíme uznat na národní, ale také mezinárodní úrovni. Pokud skutečně chceme zajistit úspěch opatření a přizpůsobení se změnám klimatu, ženy budou klíčovými aktéry při přizpůsobení se v každodenním životě změnám klimatu. Můžeme a musíme využít znalosti žen místního prostředí. Například domorodé obyvatelky se snaží obnovit les, sázejí eh, stromky a využívají ohniště šetrná eh, šetrnách životnímu prostředí. A je celá řada drobných iniciativ, které mohou znamenat velkou změnu. Ti, kdo přijímají rozhodnutí, musí naslouchat těmto ženám a musí využít jejich poznatky a znalosti pro strategie pro přizpůsobení se dopadům změnám klima, změny klimatu. Musíme se také naučit lépe plánovat. Máme různé potřeby, různé přístupy a různé priority mezi muži a ženami a to musíme zohlednit. Abychom byli schopni zpracovat politiky citlivé vůči tomu, co potřebuje, které pohlaví. Přístup žen k půdě a kontrola nad přírodními zdroji je třeba, musí být posíleny, abychom lépe využili jejich znalosti a také, abychom navýšili jejich možnost snížit eh, o zmírnit dopad katastrof. Musíme zlepšit přístup žen k informacím, k varováním před katastrofami a také k informacím o dlouhodobých změnách počasí. A musíme zajistit, že ženy, kterým je upíráno právo na vzdělání, nebudou vyloučeny, až budeme zpracovávat tyto vzdělávací strategie. Souvisí to se vším, co děláme v terénu, nicméně e, genderová perspektiva se často přehlíží v debatách o změně klimatu. Skupiny žen Evropská unie i další angažovaní aktéři musí spojit síly a zasadit se za větší snižování emisí, vyvíjet větší tlak na ty, kdo na sebe neberou dostatečně svou odpovědnost, abychom dosáhli ambiciozního režimu po roce 2012 s tím, že se do toho zapojí všechny rozvojové a rozvinuté země. A chtěla bych také říct několik slov k tomu, jak to vypadá na úrovni EU. Samozřejmě pomáháme rozvojovým zemím řešit otázku změny klimatu, a nejzranitelnější skupina těchto zemí, nebo obyvatelům těchto zemí, jako jsou eh, děti a ženy, a jak víte, budeme mít takový dvojí přístup k otázkám rovnosti pohlaví a změnám klimatu eh, v oblasti rozvojové spolupráce. Mohu uvést příklady toho, co děláme. Co třeba děláme v Brazílii. Tam se snažíme že nám usnadnit hledání práce, abychom dospěli k udržitelným plodinám a palivům. Je tady celá řada strategií, které je možné uplatnit a které pomohou ženám a zároveň prospějí klimatu. Ale abych to opravdu zkrátila, ano, jistě je tady spousta dobrých příkladů, eh, souvisí to s naší celkovou strategií, ale myslím, že se také dá říct, že toto je oblast, kde toho můžeme dělat víc a musíme toho dělat víc a musíme to dělat lépe Například musíme, aby se otázky změny klimatu neustále odrážely v programech pro rozvoj, to je poměrně nové, a všechny tyto věci se musí odrazit ve stejných projektech. To znamená, že na ty projekty musíme nahlížet mnohem více průřezově. Takže ano, ty celkové strategie máme, ale stejně si myslím, že můžeme pracovat lépe, musíme tyto věci zohlednit. A ještě na závěr několik slov k otázce žen a změny klimatu a otázce žen v politice změny klimatu na Cancúnu, na eh, klimatické konferenci. Jsme měli poprvé v tom formálním rozhodnutí něco o genderové perspektivě a bylo uznáno, že otázka žen a rovnosti pohlaví musí být nedílnou součástí všech strategií pro zmírnění dopadů změn klimatu a boje proti, klimatu, proti změně klimatu. I v subsidiárních nebo podřízených orgánech jsme měli tento přístup. Uznali jsme, že musíme podpořit ženy v nejrůznějších zemích a také jsme stanovili nebo vytvořili trojku. Organizovali jsme setkání trojky, setkání na vysoké úrovni byla tam Patricia Espinoza, ministerská předsedkyně Mexika, jako předsedkyně skupiny COP16. Byly tam různé vedoucí činitelky, zástupci vlády Mexiky, Jižní Afriky, Dánska, plus zástupci nebo zástupkyně skupiny COP17 a Durbanu. Byla tam generální tajemnice z OSNFCCC e a Alain Robertsová, ty se Mary Robins, Robinsonová, ty se zapojili a já vím, že tato podpoří i v Durbanu a chceme, aby se z toho stala taková tradice, aby se to stalo nedílnou součástí našich úvah o klimatu. Klíčová je také komunikace. Zásadní je, jak hovoříme o změně klimatu. A já myslím, že jeho africká vláda, která organizuje COP17, plánuje program činností a vedení ze strany žen paralelně s tou akcí COP17. A jak už jsem říkala, také bude setkání žen na vysoké úrovni. A tam se sejde celá řada ministryň. Doufám, že tam budou i ministři muži, protože mluvíme o této zásadní otázce a nejde jenom o to ve vší úctě, aby si ženy sedly a popovídali si o tom, jak zapojit ženy Měli bychom toto všechno začlenit i do toho středního ústředního proudu z hlediska našich úvah. A ano, v Evropské unii máme správné nástroje, je to dobrá iniciativa, musíme toho dělat ještě víc na straně implementace. Tak se hemskt eh, Děkuji mnohokrát za toto úvodní slovo. Jsme vám velice vděční za to, že jste si našla čas a přišla mezi nás. Vy jste velice dobrým příkladem toho, co se děje v oblasti změn klimatu a e, v souvislosti tedy právě s rovností pohlaví. Samozřejmě k tomu se ještě vrátíme. Nyní dovolte, abych představil dva experty, respektive expertky, které budou hovořit každá 15 minut. Nejprve je to eh, Irene Dankelmann z univerzity v Nijmegenu a já jí rovnou udělím slovo. Prosím. Thank you very much and... Děkuji vám moc, já vás všechny vítám. Jsem ráda, že vás zde vidím tolik. Znamená to totiž, že vám toto téma leží na srdci. Jsem ekoložka, vystudovaná, působím při technickém útvaru na univerzitě a zabývala jsem se po celý život ekologií a vnímala velmi uh, Eh, výrazně sociální aspekt, proto spolupracuji se různými skupinami na světě a jednám s nimi o tomto tématu a sleduji, jak důležité je téma eh, rovnosti pohlaví. Je potřeba tomuto tématu dát lidskou tvář. Budu hovořit svým rodným jazykem, což je nizozemština. Bylo mi řečeno, že mohu. Takže si díky tomu užijete. A můj projev zcela nespoutaně a spontánně. Technis a politik vraagstuk. Změna klimatu je často posuzována spíše jako technická nebo politická otázka, která má mezinárodní rozměr. A někdy se právě zapomíná na tu lidskou tvář eh, eh, změn klimatu. Lidé a společnosti do značné míry předurčují eh, vývoj klimatu. Změna klimatu se projevuje na místní úrovni. Tyto změny pak také souvisejí se mm, sociálními nerovnostmi. Paní Atita Bande z Gany, která je 45 let, je tady na obrázku a říká nám tedy, že má eh, dítě, že její dům byl zničen eh, eh, povodněmi a také její pole, kde pěstovala především kukuřici, bylo zničeno při záplavách. A něco podobného zažívají miliardy žen na celém světě. A oni, oni už od začátku mají prostě méně možností eh, než muži. Změny životního prostředí, změny biodiverzity, přírody, klimatu, to jsou změny, které ještě zvýrazní nerovnost danou rozdílným pohlavím. A ženy přitom, když tu možnost dostanou, tak jsou schopny sehrávat významnou úlohu v udržitelném rozvoji a ve vytváření spravedlivější společnosti. Samozřejmě eh, mnoho žen stále ještě přežívá ve velice extrémních eh, a špatně předvídatelných podmínkách, kdy čelí dlouhodobému suchu, Eh, záplavám, tomu, že stoupá hladina moří a oceánů, to všechno jsou faktory, které ohrožují jejich přežití, nemluvě o kvalitě pitné vody, kvalitě vody používané v zemědělství a podobně. Také zásobování energií, eh, to je další problém. Dva, dvě miliardy osob závisejí na eh, biomase nebo jiných typech paliva. Také je řada míst, která nejsou eh, bezpečná kvůli eh, přírodním katastrofám. Pak tady je otázka bezpečnosti. Řada žen je ohrožena, také trpí nedostatečnými dodávkami potravin, vody, a něco podobného platí i pro zdraví. Hodně to souvisí s přírodními katastrofami, ale je to tím ovlivňováno i nepřímo, protože životní podmínky jsou stále složitější a dodávky potravin jsou omezenější. Pochopitelně nedostatek pitné vody eh, zvyšuje přítomnost některých nemocí, například malárie a horečky dengue. Jeden poměrně známý výzkumník v oblasti eh, malárie v Keni řekl, že změny teploty v okolí Nairobi vedly k podstatnému nárůstu eh, množství komárů a jiných parazitů, kteří šíří malárii. Mezivládní panel pro klimatické změny uvedl, že nejčastěji právě ti nejchudší kteří žijí v rizikových oblastech a právě tyto e, osoby jsou nejvíce ohroženy. Mají málo možností, jak se přizpůsobit a do značné míry závisejí na zdrojích, které jsou citlivé na změny klimatu, jako je třeba voda. V některých oblastech je velice obtížné přizpůsobit se změnám klimatu a často to souvisí právě s přístupem k přírodním zdrojům a k možnosti jejich ovlivnit. Dále můžeme také zmínit politické prostředí. Ti lidé, kteří žijí v chudobě na okraji společnosti, jako jsou ženy, děti, postižené osoby, seniori nebo nezletilí, ti všichni zase nejvíce trpí eh, změnami klimatu. Jednou z nejvýraznějších nerovností v naší společnosti eh, je právě nerovnost mezi muži a ženami. Je třeba to neustále zdůrazňovat. Často je to především sociální nerovnost. Byl sice zaznamenán určitý pokrok, stále více mladých lidí má přístup ke vzdělání, například v Nizozemsku, ale platí to i v jiných evropských zemích. Eh, stále ještě přetrvávají rozdíly pokud jde o možnosti, které se otevírají mužům a ženám. Změny klimatu z hlediska genderu nejsou neutrální. Tady eh, máte obrázek z Vietnamu a vidíte, že především ženy jsou postiženy změnami klimatu, mají problém dostat se k určitým výrobkům, zdrojům, pokud je, je nedostatek vody, nedostatek paliva, tyto ženy musí vlastně chodit eh, pro vodu a pro další zdroje. Pokud je málo potravin, tak eh, často ženy vlastně se snaží nejprve nakrmit své rodiny a na sebe zapomínají a to potom má vliv na jejich zdravotní stav. Ženy také jsou často vystavovány různým chemickým a znečišťujícím látkám kvůli tomu, že se třeba používají eh, nekvalitní paliva nebo žijí v eh, blízkosti nebezpečných průmyslových zón. Dále také těhotné ženy jsou ohroženou skupinou eh, během těhotenství, ale i po něm. A rozhraní mezi tou vlastně takzvanou eko sférou a sociální oblastí je stále zřejmější. Například zemědělská výroba se ocitá pod velikým tlakem a ukazuje se, že voda a energie získávaná z biomasy je stále vzácnější, zejména pokud třeba někde nastanou eh, vlny veder této souvislosti se často uh, zmiňuje studie London School of Economics, která studovala několik přírodních katastrof a tato studie ukázala, že ženy mají menší šanci přežít. Čím je ta živelná pohroma rozsáhlejší, tím je tento rozdíl výraznější. A pokud v dané oblasti panují nerovnosti mezi muži a ženami, pak ta přírodní katastrofa to ještě více prohloubí. Uh, Tady máte obrázek z eh, Bandach Ače v Indonésii, kde vlastně eh, ženy v roce 2004 při vlně tsunami představovaly 55 až 70 obětí. A eh, jsou skutečně velmi ohroženy další chudobou, nebo hurikán Katrina v roce 2005, ve Spojených státech i tehdy velice často měly největší eh, problémy a byly oběťmi ženy samoživitelky afroamerického původu. I to ukazuje eh, význam tohoto problému. Samozřejmě pohlaví není jediným parametrem, také to souvisí s etnickým původem, věkem a socioekonomickou vrstvou, do které patří toto všechno. Vlastně ovlivňuje míru toho, jak moc můžete být postiženy eh, změnami klimatu. V této souvislosti také se konstatovalo, že žena eh, nejen, že je často obětí těchto problematických situací, ale ženy naopak se snaží eh, přistupovat k řešení problémům aktivně. Jsou, eh, ženy se často stávají aktivistkami, Eh, staví se do čela boje proti živelným pohromám a boje za obnovu. Tady máme příklad Saha Heny Begun, eh, vesničanky z Bangladeše, eh, která byla postižena povodněmi a ona řekla, my jsme se nenarodili proto, abychom trpěli, ale proto, abychom bojovali. Proti vůli své rodiny absolvovala vlastně kurz v oblasti boje proti živelným pohromám a byla zvolena předsedkyní místního výboru pro boj proti živelným pohromám a pomáhá i ostatním ženám z vesnice připravovat se na takovéto Mm, pohromy. E, vlastně například e, vyrábějí takové jílové schránky, do kterých ukládají cenosti a které jsou vlastně nejvýše v jejich domcích ve vesnici, aby v případě záplav vlastně tyto e, cenosti nestratili. Hovoří se také o klimatických tzv. klimatických uprchlících. Je jasné, že ty vztahy mezi migračními toky a klimatickými změnami jsou dosti složité. Eh, v Nizozemsku se hovoří o tom, že kolem roku 2020 bude 50 milionů takzvaných klimatických eh, uprchlíků. Kristina Tirado z Kalifornské univerzity prohlásila, že Budeme-li žít ve složitých podmínkách, máme větší sklon uvažovat o tom, že emigrujeme a právě ti migranti jsou eh, velmi často ženy. Možná někdy vzniká určité nedorozumění. Je pravda, že existují extrémní situace, jako jsou eh, bouře, hurikány, záplavy, eh, které vyvolávají pozornost sdělovacích prostředků ale e, jsou zde i jiné problémy, které jsou skrytější a které přitom také mohou stížit situaci žen. A i v těchto případech existují rozdíly mezi muži a ženami. Některé ženy po přírodních katastrofách reagují a snaží se nějak mobilizovat svou e, sociální síť, kdežto muži mají spíše klon z dané oblasti odjet a hledat si práci někde jinde. A právě ženy zůstávají na místě a stávají se potom vlastně eh, hlavou rodiny. Což zase pro ty ženy znamená další zátěž, kterou musí nést. Eh, když se tyto ženy přesto všechno rozhodnou emigrovat, čelí zase dalším problémům. V nedávné studii se ukázalo, že stále více dívek v Bangladeši a v Etiopii byly nuceny k předčasným sňatkům nebo k prostituci v souvislosti se složitou situací po povodních nebo jiných živelných pohromách. Pak je tady ještě další aspekt, který tady nebudu rozebírat nějak do podrobná, ale jedná se spíše eh, o příspěvky jednotlivých lidí eh, ke klimatickým změnám. Eh, existuje v Evropě síť Women in Europe for Common Future, která zpracovala studii, která se zabývá právě touto problematikou. Pokusila jsem se vám ukázat, jaké jsou sociální rozměry změn klimatu a především, jaké zde jsou souvislosti s pohlavím je třeba si uvědomit tyto rozdíly a skutečně ta situace naléhavě vyžaduje naši pozornost. Je třeba, aby odborníci i politici uznali, že změny klimatu nejsou problémem jenom technickým nebo politickým. Právě naopak, jedná se především o sociální otázku. Myslím, že ve studiích, politikách, programách a projektech se jasně projevuje, že právě ty nejzranitelnější skupiny se zaslouží eh, větší pozornost a eh, jsou to skupiny, které si zaslouží větší ochranu. Samozřejmě eh, vedle mužů jsou ženy, vedle dospělých jsou děti, chudí lidé, uprchlíci. Ty všechny musíme mít na paměti, když připravujeme příslušné politiky. Tady můžeme zase ještě jednou citovat eh, Vangary Mataj. Tady vidíte na obrázku mladou indickou dívku, že právě jejich hlas musí být slyšet, tak abychom lépe pochopili eh, problematiku eh, klimatických změn. Děkuji. Thanks. Tak så mycket för det. Děkuji. Měli jsme tady trochu technické problémy, ale už je všechno v pořádku, takže děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Irene Jankelman tady hovořila o celé řadě zajímavých a důležitých eh, věcí. Ženy nejsou jenom oběťmi, ale také jsou součástí řešení tohoto problému a s tím se mohou zcela stotožnit. Budeme pokračovat v našem eh, programu a nyní dáme slovo Joáně Borza, která je odbornicí na gender Evropského institutu pro rovnost eh, žen a mužů. Máte slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji vám za pozvání. Musím říct, že z technického hlediska je to poprvé, co Mezinárodní institut pro rovnost pohlaví ve Vilniusu prezentuje svoje práci zde na půdě výboru. A jsem moc ráda, že tomu tak je. Já se pokusím uchopit svoje prezentace co nejstručněji. Mám zde několik bodů, Je to zaměření na Evropu 2012. Od ledna za dánského předsednictví v Radě Evropské unie budeme v oblasti rovnosti pohlaví klást důraz právě na problematiku změn klimatu. A Institut pro rovnost pohlaví dostal mandát vypracovat eh, předsednictví materiál na základě něhož bude možno potom zpracovat eh, pekingskou platformu, ukazatele a tak dále. Takže je to základní východisko pro další práci. A já dnes budu hovořit právě v návaznosti na tento výzkum, který se stále ještě dopracovává a na konci října by měl tento výzkum skončit, nebo na začátku listopadu, následně proběhne administrativní proces a my doufáme, že do února 2012 bude závěr tohoto průzkumu zveřejněn a dán k dispozici všem. Jedním cílem této zprávy je, jak jsem říkala, sledovat eh, naplňování cílů v oblasti žen a změn klimatu. Je to adresováno členským státům a Evropské unii. My jsme zatím tady vyslechli řadu problémů, otázek z globálního hlediska v souvislosti se změnou klimatu. Ale my se snažíme zacílit naše diskuze a činnosti na členské státy samotné snažíme se eh, pohlížet na problematiku rovnosti pohlaví v kontextu změny klimatu, snažíme se to řešit eh, v okolnostech a situacích jednotlivých členských států a Unie. Hlavní témata, kterým se budu věnovat. A představím vám několik příkladů. Jak z hlediska rovnosti pohlaví je klima a změna klimatu vnímána jinak a jinak citlivě. Pak je zde přispění žen a mužů k emisi skleníkových plynů. My se snažíme obvinovat jeden druhého, ale v podstatě nám jde o to, abychom kladli dostatečný důraz na tyto otázky a abychom se postarali o to, že další postupy a politiky budou dostatečně tuto oblast brát v potaz. My se snažíme uvědomit si, že existují různé možnosti a že ženy a muži reagují jinak, samozřejmě v závislosti na situace v závislosti na sociálním statutu a jiným způsobem tedy řeší různé hrozby související se změnou klimatu. Pak jsou různé postoje, názory, co se týče toho, jak fungují politiky a postupy v oblasti změn klimatu. Ženský a mužský pohled je jiný. A pak je zde uh, míra, do jaké jsou jednotlivé skupiny obyvatel dotčeni. Tohle vyšlo z našeho výzkumu a další spolupráce. A šlo o to, že pohlaví je v případě výzkumu změny klimatu okrajovou záležitostí. Není to příliš nosné téma, ale zároveň ani změna klimatu samotná není často považována za nosné téma. A v mnoha případech dochází k tomu, že změna klimatu je okrajovou záležitostí proto i rozvoj vědecké oblasti v, této, eh, v tomto oboru je nedostatečně nedostatečný. Máme několik vědců, kteří jsou schopni i propojit jednotlivé úhly pohledu. Máme pracovníky v oblasti financí, ale i finanční prostředky na tyto účely jsou poměrně nedostatečné. Jde o to, že dimenze rovnosti pohlaví, ať už v oblasti výzkumu nebo politiky, by měla být rozvinutější a měla by se dostat do dalších oblastí a mělo by se pamatovat na to, že to není jenom technická záležitost, ale i sociální, lidská, hospodářská otázka. Já to jenom rychle schrnu, protože kolegyně už o tomto tématu hovořila. Jsou to role mužů a žen ve společnosti, jsou to rozdíly v přístupu ke, k možnostem a jsou to i rozdíly v reakcích na hrozby změny klimatu. V Evropě byl proven v arktickém regionu výzkum, kde se ukázalo, že změna klimatu v lidských obydlích v této oblasti se dotkla jinak žen a jinak mužů. Ženy třeba se přizpůsobovaly rychleji, byly schopny se najít jiný způsob života, zatímco muži měli s touto změnou problém. Ale tím nechci nikoho obvinovat. Jenom říkám, že jsou zde určité odlišnosti a že na ně musíme pamatovat. A pak třeba ta horka v Evropě nebo povodně v Evropě, všechno toto se dotklo jinak mužů a jinak žen. Máme zde otázku zdrojů, zázemí, možnosti a pak řešíme, jak se s tím kdo vypořádá. Nyní pokud jde o skleníkové plyny. Máme zde několik různých studií a to zřejmě znáte. Sociální statut, hospodářská síla, muže používají dražší způsoby dopravy, protože se snaží žena vždycky pečovat o rodinu, být poblíž domovu, až tolik necestuje žena. A uhlíková stopa ženy je tedy mnohem menší než muže. Ale jakmile se ženy dostanou na stejnou hospodářskou a sociální úroveň jako muži, tak ten dopad z hlediska emise skleníkových plynů bude srovnatelný s tím, co zaznamenáváme u mužů. Závěrem tedy z toho neplyne až tak rozlišení podle rovnosti pohlaví, protože pohlaví zde není základním ukazatelem, ale spíše jde o statut a hospodářské možnosti, ekonomické, finanční možnosti. To je to, co je rozlišuje. Různé možnosti, jak změrňovat dopady a regulovat změnu klimatu. Zde mám několik příkladů a protože cíle ani uspořádání společnosti nezajišťují, aby měli chlapci i dívky stejný přístup ke vzdělání. Často se tedy stane, že se nemohou dostat na stejné pracovní místo, protože nezískají eh, tuhle možnost stejně jako nezískají stejnou míru respektu a ocenění. Je to každodenní práce, kdybychom si měli vybrat velmi ekologického dodavatele energií, ačkoliv to není jinak možné, tak ženy nebývají eh, bývají citlivější než muži. A to se týká i dopravy motorových vozidel a tak dále. Vnímání a postoje ke zmírňování změn klimatu. To je novinka ve srovnání s tím, o čem jsme diskutovali předtím. Asi všichni víme, že na úrovni Evropské unie jsou výzkumy Eurobarometru, které se čas od času provádějí a i na téma změny klimatu proběhlo několik výzkumů Eurobarometru, kdy se snažili zkoumat postoje a názory. A Pakliže se zjistí rozdíly mezi muži a ženy, tak se řeší, jakým způsobem reaguje muž, jakým způsobem reaguje žena, jak je to pro ně důležité. Používají se tedy studie Eurobarometru plus byly nějaké studie realizovány v členských státech a řešily jednotlivé rozdíly. Co z toho plyne? Plyne z toho to, že existuje rozdíl mezi tím, jak žena vnímá změnu klimatu. Žena se totiž domnívá, že je to větší hrozba, než to si myslí muž. A pak je zajímavé sledovat, jaká opatření, jaké postupy ženy preferují. Je to zajímavé sledovat, že jsou třeba více pro technologie, pro jadernou energii, jelikož je trápí a mají hodně na srdce otázku zdraví a sociální péče potom rodinná péče, předškolní péče, to jsou všechno záležitosti, které je zajímají, protože jsou to záležitosti každodenního života. Tak se vracíme k tomu původnímu tématu vzdělání, školství a, a zapojení do společnosti. Pak se snažíme reagovat na jednotlivá opatření jednotlivých vlád. Alespoň se tady o to snažíme. O, ta čísla je samozřejmě možná spochybňovat. O tom se dá hovořit. My se snažíme zjistit, jak jednotlivé postuje jsou vnímány jinak muži a jinak ženami platí, že některé politiky opravdu jsou naléhavější pro muže než pro ženy a naopak. A třeba v oblasti cen energii, oblasti zdanění, oblasti spotřeby, oblasti fiskální regulace, tam je ten zájem u žen i mužů podobný. Já jsem sem zanesla několik myšlenek ohledně toho, jakým způsobem bychom měli a proč bychom měli vyhodnocovat ty různé postoje na, ke změně klimatu. Východiskem je, že ženy a muži jsou jiní, mají jiné role, jiné pohledy na věc, jiné postoje, ale i mezi sebou jsou ženy a muži jiní. A jinak se chovají v různých členských státech, jinak se chovají v různých regionech. A to je potřeba vzít v potaz, když řešíme problematiku změny klimatu. Pak je zde dál, proč genderová problematika? Stejně jako v jiné oblasti platí, že nám jde o rovnost a spravedlnost. Proto se tomu věnujeme a chceme, abychom se zapojili i do rozhodování o záležitostech, které se nás všech dotýkají, což znamená, že zde budou zastoupeny různé skupiny, různé pohledy na věc, různé postoje a bude dán prostor k vyjádření těchto prostorů. Je to tady otázka efektivity a účinnosti, protože jinak je to škoda nevyužít těchto možností a tohoto lidského zázemí. Je škoda nevyužít a nepoučit se z postřehu jiných v zájmu vyřešení dané věce. A dostáváme se ke stejnému výhledu. Když hovoříme o změně klimatu, tak je třeba se zamyslet nad tím, kdo rozhoduje, jak rozhoduje, na jaké úrovni rozhoduje, jaké má za sebou zázemí a kdo na dané věci pokračuje. Jsou to různé postoje, různé pohledy na otázku změny klimatu. Řeší se, jakým způsobem zpracováváme postupy. a jak se tyto postupy a postoje zbližují v čendrové problematice. Z hlediska rovnosti pohlaví a čendrové politiky je téma změny klimatu velmi významné, s tím ovšem, že tato politika by se měla stejně dostat průřez, průřezově i do dalších oborů. Děkuji. Tak so hemskt mycket för eh, fru Děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Paní Borza. Tento institut pro rovnost žen a mužů je velice důležitý pro náš parlament a je také důležitý z hlediska statistiky, výzkumu. Tento institut má velký význam protože nám umožňuje celou problematiku lépe pochopit a na základě toho pak přijímat rozhodnutí. Ještě eh, dám slovo stínové zpravodajce, ale nejdřív eh, paní eh, Kiel Nielsen, která to okomentuje. Ano, děkuji. Já bych se paní s komisařkou chtěla probrat jednu věc a zeptat se, zda si myslí, že se to může změnit. Eh, slovo gender, pohlaví, slovo ženy se téměř nikdy neobjevuje v textech EU o změnách klimatu. Podíváme-li se třeba na Roadmap 2050 nebo na vlajkovou iniciativu pro strategii Evropa 2020. Tyto dva termíny, gender a ženy, se v těchto textech neobjevují a já doufám, že se to změní. A pak bych se také chtěla zeptat, zda se dá počítat s tím, že komise eh, vlastně zohlední genderovou problematiku tím způsobem, že bude schromažďovat údaje i podle pohlaví a že vytvoří ambiciozní programy pro to, aby více žen začalo působit v tomto odvětví. Je to třeba příklad iniciativa C3E, to je iniciativa, do, kterých, do které se zapojuje osm vlád, které se snaží povzbuzovat dívky, aby působily v odvětvích budoucí zelené ekonomiky. Takže já bych poprosila paní komisařku, aby mi na tyto otázky odpověděla. Děkuji. Chcete se k tomu vyjádřit? Yes, thank you. Ano, děkuji. Za prvé, té cestovní mapě 2050 není změněno pohlaví a tak dále. Já nechci říkat, že to tam bude příště. Prostě jedna z největších výzev, před kterými stojíme, když zpracováváme tyto cestovní mapy, spočívá v tom, že do toho potřeba zahrnout celou řadu různých věcí. A pak hrozí, že se přestaneme zaměřovat na to nejpodstatnější. A tady šlo o transformaci energetických systémů a klíčové bylo to, co by mělo být cílem pro rok 2030, 2040, jaké by měly být milníky a jaký je také potenciál největších odvětví, jako je třeba doprava, stavebnictví a zemědělství. To samozřejmě neznamená, že by se to potom nemělo odrazit v podrobnějších politikách. Já myslím, že tady zazněla zajímavá věc například o zdanění. Já jsem rozhodně pro víc zelených daní. Nicméně rozumí se samo sebou, že pokud budou daně zelené, tak je to důležité nejenom z pohledu pohlaví, ale také z pohledu starších osob, z pohledu domácností s jednou osobou. Musíme se zamyslet nad tím, jak bychom jim to potom měli nějak vynahradit. Takže v zásadě podle mě musíme přejít spíše k tomu, aby se daně spíš vztahovaly na to, co všechno spalujeme a využíváme, ne k příjmům. A jde také o údaje o pohlaví. Musíme získat co nejvíc údajů, musíme zhromáždit co nejvíc údajů a potom na základě toho rozhodovat. To je velice důležité. Já nevím, jestli to děláme dost, ale to je klíčové. Když přijímáme rozhodnutí, rozhodnutí o nějaké transformaci, musíme přesně vědět, jaký to bude mít dopad. Takže z tohoto pohledu musíme rozhodovat na základě poznatků. Děkuji. Chcete k tomu něco dodat? Ne? Dobře. A budeme tedy pokračovat. Prosíme o stručné komentáře ze strany našich poslanců a nejprve tedy stínová zpravodajka a ještě předtím paní Estrela, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych jen velice krátce poděkovat všem, kdo dnes odpoledne vystoupili. Já chci také poděkovat za příklady, které nám uváděli, za ty výsledky výzkumu a za veškerá fakta, já jsem zpracovala celou řadu zpráv o oblasti změna klimatu v Evropském parlamentu a byla jsem také na celé řadě konferencí o změně klimatu. A při práci ve výboru pro práva žena rovnost pohlaví mi také hodně záleží na diskriminaci vůči ženám. A v této zprávě se snažíme sloučit dvě změny, neboli změnu klimatu a dopad změny klimatu na ženy. Na obou věcech mi velice záleží. Hodně se tomu věnuji. Je jasné, že ženy víc ovlivňují nejrůznější situace, především proto, že jsou více předmětem diskriminace ve společnosti. V současné krizi například eh, ženy nejsou hlavním vyníkem této krize, kterou teď prožíváme, ale ženy jsou hlavní obětí této krize. A to též platí v případě přírodních katastrof, v případě chudoby a tak dále. My ženy celkově jsme méně vzdělané, a proto máme menší přístup k informacím a k poznatkům. Mimo jiné neznáme svoje práva. Máme určitou hospodářskou sílu, ale menší než muži. Máme menší sociální prestiž. Méně vyděláváme. A společnost se nás také méně cení. Jsme obětí předsudků, jak sociálních, tak náboženských. ale přitom se ženy více starají o blahobyt své rodiny a svých dětí. A když je málo jídla, tak žena bude ta poslední, kdo dá nějaké sousto do úst. Právě z těchto důvodů. A ze všech těchto důvodů, a také s přihlednutím k tomu, že chudoba nejvíce postihuje ženy, budoucnu, až bude další velká válka a říká se, že možná půjde o válku o potraviny, budou hlavní obětí právě ženy. Toho si musíme být vědomi. Ženy představují většinu uprchlíků, včetně uprchlíků v důsledku změny klimatu. To jsou všechno věci, které musíme řádně pochopit. A opět ze všech těchto důvodů je velice důležité, aby se ženy zapojily do rozhodování. Ženy musí projevit svůj názor. Ženy se musí být schopny vyjádřit, až se bude rozhodovat o tom, jakým způsobem budeme bojovat proti změně klimatu. A měly by se také více zapojit do výzkumu. Mezi výzkumnými pracovníky už naštěstí ženy jsou, ale potřebujeme jich víc. Ženy by se také měly více zapojit do zprávy a řízení vzácných zdrojů. A k tomu potřebují větší znalosti a stejně jako všichni ostatní se musí být více vědomi toho, že se musíme starat o životní prostředí. A já si myslím, že ženy mohou v tomto ohledu hodně přispět. Mohou také hodně přispět k prevenci katastrof, přírodních katastrof, a samozřejmě k, preven, k prevenci další změny klimaty. A pokud jde o demografii, o práva žen, ženy musí mít možnost plně využívat veškerá svá lidská práva, aby mohly plně sehrát svou roli a přispět k ochraně životního prostředí a klimatu. Děkuji. Než budeme pokračovat dál, Dal bych slovo paní Jana Kudakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ženy jsou silné, schopné a dokáže různé věci. Možná nemusí mít formální vzdělání, ale rozhodně se umí postavit sami za sebe a vyrovnají se jakémukoliv muži. Takže já v této fázi budu stát na místě muže a řeknu, že jsme stejní jako muži a že jsme rovnocení mužům. Já bych neřekla, že jsme ubožáčkové tamhle někde v koutě. Podívejme se na tu otázku změny klimatu a ženy. Musím přiznat, že pro mě je to skutečně obtížná koncepce. Proč je to otázka právě ženská a ne mužská, nebo otázka jakékoliv jiné zranitelné skupiny, ať už jde o starší osoby nebo mladé. Nicméně, pokud to půjde, zkusme se na to podívat z pohledu žen. Já nemám ráda stereotypy ve vztahu k ženám, ale někdo říkal, že máme více pod kontrolou domácnost nebo emise z domácnosti. Ano, možná je to pravda. Možná, že ženy nesou větší odpovědnost za domácí produkty a tak dále, mají příležitost volit si zelenější produkty. Tak, aby se dalo říct, že ženy především vzdělávají další generaci, takže jsou schopné uplatňovat zelenější přístup a předat ho dál. Ano, s tím mohu souhlasit. Někdo říkal, že ženy při rozhodování nepřistupují, k věcem tak citlivě, například když si vybírají auto. Já myslím, že ženy už se dostaly hodně daleko, alespoň v Evropě. Ženy si vybírají sami auta a vybírají si ty, ta zelenější, když to jde. Pokud jsou toho schopné i z ekonomického hlediska, protože když si chcete koupit zelené auto, potřebujete k tomu víc peněz, protože to stojí trošičku víc peněz než normální auto. Takže bych chtěla říct, že podle mě v řadě situací se dá říct, že ženy jsou odpovědné, protože celkově právě ženy vedou domácnost. Ne proto, že nepracují, ale dělají to navíc ke své práci. A mohou si vybírat a mohou vzdělávat ostatní. Ženy jsou také citlivější v tom smyslu, že si dokážou představit zapojení dalších skupin. Musíme do otázek změny klimatu zapojit i další skupiny. Nestačí, abychom to hodili na ženy. Já myslím, že ta otázka o rovnosti z celé řady pohledů. A dá se říct, že další oblast, kde to ženy ovlivňuje, jsou eh, ženy v třetích zemích, eh, pardon, v zemích třetího světa. A ano, já si dokážu představit, že ženy v těchto částech světa jsou trošku chudší a proto potřebují větší podporu, třeba v zemědělství nebo nemají přístup k vyšším příjmům a tak dále. Takže do této oblasti ženy patří, to se žen týká. Ale ovlivňuje změna klimatu pouze ženy, nebo především ženy? Já bych řekla, že je to globální záležitost a musíme k tomu přistupovat globálně. Já myslím, že to není otázka pohlaví. Pohlaví je jedna oblast, kde se o tom dá mluvit, dá se mluvit i o dalších oblastech. A já myslím, že nejlépe to vyjádřila ta dáma, která říkala, že je to lidská odpovědnost, sociální odpovědnost a tak to k tomu musíme přistupovat i dál. Takže je dobré, že mluvíme o otázkách ženských, ale je to otázka širší. Tak se eh, Děkuji. Já se zeptám, jestli se někdo chce vyjádřit. Mnohokrát děkuji a děkuji za všechny reakce. Ukazuje to, že se touto věcí zabýváte z různého pohledu, to je zjevné. A já bych ráda reagovala na tu výzvu, která zazněla z úst poslední řečnice. Je to otázka ženská? Změny klimatu, změny životního prostředí umocňují existující sociální rozdíly a nerovnosti. A jednou z nejpatrnějších je nerovnost mezi pohlavími ve světě. Takže pokud nebudeme řešit změny klimatu tak, abychom se zabývali i těmito nerovnostmi, pak hrozí, že se necháme chytit do prasti a ty nerovnosti ještě stoupnou. Takže je to jakási motivace. Je nutné skutečně se zabývat rozdíly. To neznamená, že jsou tady i další rozdíly. My všichni mluvíme o průřezovém přístupu, mluvíme o tom, že se tady střetává třeba otázka chudoby a změny klimatu nebo dospívajících mládeže. Co to znamená pro dospívající mládež, když vyrůstají v situaci, kde je ohroženo životní prostředí? Nebo co to znamená pro chlapce pohlaví? To nejsou jen děvčata, to jsou chlapci a děvčata, to jsou muže a ženy. Takže ta řešení by neměla ležet pouze na bedrech žen, ale rozhodně by se do toho měli zapojit i naši mužští protějšci. A ano, ženy jsou nejenom obětí, jsou velkými aktéry a aktivisty v této oblasti. A nyní předám slovo paní Borza. Děkuji. Já jsem také chtěla poděkovat za připomínky a za různé náhledy na věc. A chtěla jsem reagovat na to, jestli jsou ženy obětí. Když mluvíme o změně klimatu, když mluvíme o ženách, tak jde hlavně o to, že jsou obětí změny klimatu, jsou ve velice zranitelném postavení a tak dále. Ale já myslím, že ta snaha ukázat, že ženy jsou zapojeny, dívají se na věci jinak, týkají se jich jiné otázky, mají jiná řešení, jsou schopné ty věci řešit. To je další způsob, jak ty slabiny jak řešit, jak k těm slabinám přistoupit. Musíme se tedy zaměřit na to, nakolik se ženy zapojí do rozhodovacího procesu, na jaké úrovni, samozřejmě ve vztahu ke změně klimatu, protože o tom teď právě mluvíme. Jde o to, jaký přístup mají, kolik jich je, jakým způsobem a tak dále. A musíme se zaměřit i na další oblasti. A pak jsem ještě chtěla reagovat na ten příklad volby auta, výběru auta, nebo toho, jestli je víc takové té každodenní odpovědnosti za lidské potřeby eh, na straně žen. Tady zaznělo, že víceméně právě kvůli těmto starostem, kvůli této péči a kvůli tomu, jaký sociální statut má většina žen, žena si nemůže dovolit koupit si ekologické auto. Ty informace, které jsme dostali a vysvětlení k tomu, jak řešit změnu klimatu, jak je to se zelenou energií a tak dále, všechny tyto věci musí zohlednit, abychom ženy více informovali, abychom jim dali větší pravomoci, větší možnosti, aby nemohli říct, my vlastně nevíme, jak to je, aby si nevolili tu špatnou věc. V tomto pohledu musíme být konstruktivní. A paní Hedegardová bude muset odejít. A proto vám dáme příležitost k závěrečným poznámkám. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že v této diskuzi musíme trošku rozlišovat mezi změnou klimatu a ženami v Evropě a změnou klimatu a ženami v rozvojových zemích. A z toho, co jste říkali, jsem také vyrozuměla, že problémy životního prostředí umocňují stávající rozdíly a nerovnost. Takže myslím, že v některých kulturách, že to Somálsko nebo Bangladeš nebo Větnam, je nadevší pochybnost, že změna klimatu bude mít na různá pohlaví různý dopad. Vzhledem k tomu, jak různé mají postavení ve společnosti, vzhledem k tomu, kolik z nich chodí do práce anebo zůstává doma, vzhledem k tomu, že že nemusí daleko chodit pro vodu nebo za energií a tak dále, v důsledku velkých rozdílů ve vzdělání a podobně. Já myslím, že opravdu dává smysl říct, že strategie pro klima, jak z hlediska změňování dopadů, tak přizpůsobení se, musí zohlednit otázku pohlaví a aspekt žen. To je velice důležité. Ale já myslím, že bychom si měli dát pozor na to, jak o tom mluvíme v kontextu Evropy. My víme, že nerovnost tady pořád ještě je. Pořád jsou tady rozdíly. Pořád jsou rozdíly v zaměstnanosti na trhu práce, rozdíly v odměňování. Stále méně, pořád máme méně žen v, v oblasti přírodních věd nebo ve vedoucích pozicích. Takže ne, že bychom museli za tyto, nemuseli za tyto věci bojovat. Já si jenom myslím, že to tak trošku umělé, když říkáme, že za tyto věci musíme bojovat prostřednictvím agendy změny klimatu, protože zítra komise rozhodne o další zemědělské politice, o společné zemědělské politice a musím přiznat, že ani tam nenajdete žádný odkaz na pohlaví. Ale to neznamená, že to není důležité, že to nemá na ženy žádný dopad. ale nezdůrazňujeme tam ty rozdíly, které v Evropě pořád ještě máme. Mluvili jsme tady o, té, o tom příkladu toho auta, výběr auta. Já myslím, že právě tady klimatická politika v Evropě může pomoct ženám, protože pokud máme dostat těm milníkům, které máme v oblasti dopravy a v oblasti politiky pro změnu klimatu v Evropě, pak by to znamenalo, že budeme mít mnohem lepší systém dopravy a mnohem více žen bude moct jezdit veřejnou dopravou, zatímco jejich manžel si vezme to jedno auto, které rodina vlastní. Takže jsou tady věci, které by v podstatě mohly v jistém ohledu pomoct, pomoct napravit ty nerovnosti nebo rozdíly, které pořád ještě máme, ale musím říct, že když na jihu Švédska nebo na severu Polska nebo v Kodani byly záplavy, tak to nemá žádný aspekt z hlediska pohled, genderový aspekt tak já to aspoň nevidím. U těchto zásadních věcí nemáme takové nerovnosti jako v jiných kulturách. A ještě jedna poslední věc. Minulý týden v Eurobarometru bylo vidět, že když se zeptáte mužů a žen, jak uvažují o klimatu, nakolik je pro ně klima důležité, u mužů a žen to bylo různé, ale je zajímavé, u různých věcí. Ale zajímavé, že právě u této věci byl názor mužů a žen v členských státech víceméně stejný. Já myslím, že tím se potvrzuje, že když mluvíme o klimatu a pohlaví, je tady velký rozdíl, jestli mluvíme o rozvojových zemích, anebo jestli mluvíme o tom, jak se přizpůsobit e, změnám klimatu a jak změnit dopady změny klimatu tady v Evropě. Já se velice omlouvám, budu muset odejít. Mnohokrát vám děkuji za tuto iniciativu. A jak už jsem říkala na začátku, my víme, že toto téma je velice důležité i v kontextu mezinárodního vyjednávání a nabývá stále více na významu a já si myslím, že některé z těchto věcí i otázku spotřeby budeme řešit a to nám určitě také pomůže, když eh, v součástí té příslušné konference bude aspekt genderový. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišla mezi nás. Děkuji za tento příspěvek.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 takže na tento bod nám ještě zbývá trochu času, takže se e, ptám přítomných poslanců a poslankyň, zda mají nějaké dotazy nebo i zástupci nevládních organizací nebo jiní účastníci. Máte-li nějaké dotazy, tak právě teď ta chvíle. Okay. Okay. In that case we move on. Dobře, v tom případě půjdeme dál. Okej, då eh, går vi vidare. Takže budeme pokračovat v našem slyšení. Máme tady další odbornice. Děkuji, eh, že jste přišli a nyní zase každá dostane slovo na 15 minut. A jako první Elian Šalatek z nadace Heinrich Chabela z USA. Prosím, máte slovo. Thank you so much. Um, first, uh... Děkuji mnohokrát. V prvé řadě chci poděkovat za Děkuji za možnost zde vystoupit. Já bohužel nemám PowerPointovou prezentaci, ale chci říct, že jsem se rozhodla uh, nepřednášet z prezentací, protože budu hovořit o financování a nechtěla jsem rozptylovat pozornost s pohledem na čísla. Chci, abychom se soustředili na to, co je důležité a to jsou principy financování. Tedy Moje prezentace se jmenuje Gender a financování klimatu, dvojí eh, šíření těchto dvou oblastí do průřezové problematiky udržitelného rozvoje. Tato průřezovost právě byla popisována předtím, že navazuje genderová problematika na chudobu, eh, nedostatečný přístup ke zdrojům a tak dále. Já si myslím, že je velmi důležité se soustředit právě na finanční zdroje, které jsou vyčleněny v Evropské unii a které členské státy Evropské unie poskytují po celém světě k tomu, aby docházelo k přizpůsobování a zmírňování dopadů změny klimatu a to v souvislosti i na posílení postavení žen. A my jsme hovořili o tom, že do této problematiky se dostává už určité eh, genderové vyjádření a paní komisařka Hedikartová, která už tady teď bohužel není, hovořila i o tom, co já si myslím, že je také důležité a to je uh, genderová problematika, genderová rovnost, která by se měla jako průřezová záležitost dostat i jinam do od oblasti dopravy, oblasti zemědělství, oblasti energetiky a klimatu. A jak jsme slyšeli, rámcová úmluva OSN byla eh, sjednána v Cancúnu a zde sem už se dostalo zapracování účasti žen na všech aspektech změny klimatu, takže krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti financování klimatu byly už zmiňovány a koncipovány i s touto myšlenkou, s tím, že všechny státy, včetně evropských států, by měly rozvojovým zemím pomáhat eh, doplňkovým financováním tak, aby mohly rozvojové země mm, eh, řešit problematiku zmírňování, přizpůsobování a ochrany lesu. My jsme si vyslechli od paní komisařky, že potřebujeme postupy a opatření, které jsou citlivé k genderové otázce. Ale ty činnosti mohou být realizovány pouze pokud bude k dispozici na to financování. A už to financování je třeba nastavit tak, aby to bylo citlivé k genderové problematice. Takže ženy jsou nejrelevantnější skupinou populace. Ne, nehovoříme zde o 10%, ale o 51-52%. A pokud ženy do toho nebudou zahrnuty, tak budou i výsledky nedostačivé. A já se domnívám, že tímto způsobem je potřeba koncipovat i nastavení financování a zlepšit výstupy rozvoje a zlepšit efektivitu celé akce v rámci národního, mezinárodního a lidskoprávního e, práva musíme i tuto otázku uchopit. Musíme pamatovat na to, že bez zvážení přizpůsobení, potřeby přizpůsobení a zmírňování e, nebudou tyto výsledky dostatečně rozlišeny na ženy a muže, což může v samém důsledku vést k diskriminaci žen. Když se podíváte na finan- mechanismy financování, tak zjistíte, že ženy byly v zásadě vynechány a dostali se do takových těch obecných kategorií typu zranitelné skupiny obyvatel a tak dále. To samozřejmě vůbec nestačí. My potřebujeme výslovnější odkaz na odlišení žen a mužů. A v tuto chvíli toto financování ještě nerozlišuje ženy a muže máme různé dvoustrané, vícestrané nástroje financování, všechny těch, které založila Evropská unie nebo její členské státy. Máme rozvojové financování, které patří pod kategorii OECD. A výzvou je zajistit, aby rovnost pohlaví byla základní myšlenkou a úvahou, která bude, eh, se, která bude vedena všemi eh, vyjednáváními o financování, což je v kontextu CFFF důležité, ale i v kontextu G7, G20, kde se v tuto chvíli řeší problematika zdrojů financování spolu se Světovou bankou, eh, bankou regionálního rozvoje, eh, Evropskou investiční bankou, i s bilaterálními institucemi pro účely bilaterálního financování. Co potřebujeme je dvojí přístup k dvojí paralelní přístup pro eh, šíření těchto myšlenek, kdy se dostane genderová problematika do všech příslušných oblastí. A cílem je nízkouhlíkové prostředí a nízkouhlíkový rozvoj eh, ve vztahu k životnímu prostředí. Když se podíváme na realitu a potřeby, tak zjistíme, že stále ještě existuje propast mezi potřebami financování v rozvojových zemích a tím, co je k dispozici dáno. A já vás nebudu nudit čísly, ale většinou je to proto, že vícestrané a dvoustrané mechanismy financování spolehají na dobrovolné platby, aniž by zde byla jakákoliv daná povinnost. Existují různé přísliby, ale ty přísliby se ne vždycky naplní, anebo se naplní, ale pozdě s časovou prodlevou. Stejně důležité je i hledisko množství a kvality. Zde panuje několik principů. Měli, tyto by měly odpovídat potřebám, měly by zajistit dlouhodobé financování, jistotu dlouhodobého financování eh, s tím, že bychom ustoupili od původního trendu, kdy se vše řešilo prostřednictvím jednotlivých projektů. Eh, měli bychom využívat nových instrumentů, ustoupit od toho znečišťovatel platí a přejít třeba k něčemu, jako je daň na mm, finanční transakce, kdy v této konkrétní oblasti a v tomto oboru by to šlo řešit podobným způsobem. A to by mělo být něco, co je jaksi navíc. A nemělo by se díky tomuto systému ustupovat od původního nastavení. Tyhle zásadní principy jsou klíčové a jsou všechny příhodné. Financování v zájmu adaptace, když rozvojová země žádá o půjčky, tak se zatěžuje ještě více její dluhová situace, která už je velmi často velmi špatná. Pak sociální programy a podpora původní role ženy. Zde se využívají prostředky daňových poplatníků a záleží na tom, jestli to jde přes boj proti změně klimatu nebo přes oblast rozvoje, ale vláda s to prostředky nakládá a zde je třeba zajistit transparentnost, otevřenost a politickou a právní odpovědnost. To znamená, že toto financování musí být rovněji nastaveno co se týče žen a mužů, tak aby do toho mohli všichni vstoupit, všichni se do toho mohli zapojit. Tedy klíčové kroky a principy. Já zřejmě nebudu schopna vyjmenovat všechny, ale alespoň některé. Já se domnívám, že je zásadní, aby rovnost pohlaví byla klíčovým principem, průřezovým principem, který se zapracuje do všech financujících mechanismů. A to včetně těch, které se v tuto chvíli teprve vyjednávají. Jiné globální nástroje, jako nástroje pro boj proti eh, AIDS a malárii, boj, eh, další plán se týká vakcín a tak dále. Tyto stávající mechanismy financování byly velmi podobné, velmi pomalé. My potřebujeme lepší nástroje než ty, které teprve zpětně proplácely a určité úhrady. Potřebujeme takové nastavení, které reaguje na různé potřeby různých oblastí a pohlaví. Například pokud jde o zmírňování, tak by to bylo zmírnění toho eh, původního trendu, kdy ve velkých zemích se nejvíce prostředků dostávalo do eh, velkých oblastí kde je eh, vysoká míra emisí a například jde o eh, varné varné desky a sporáky, což je ten nejklasičtější příklad. A Tohle je něco, co je naprosto typické pro eh, tyto nástroje financování, ale i pro rozvojové financování. Musíme zde mít eh, analýzu eh, genderové vyváženosti, potřebujeme příslušný rozpočet, musíme mít přehled o tom, jakým způsobem byly tyto prostředky vynaloženy, pak jasné ukazatele o tom, jakým způsobem se jednotlivé cíle zasadily o naplňování těchto jednotlivých principů a je zde důležitost systematicky schromažďovat údaje a statistická data o a, diskriminaci, tak abychom měli jednotlivé ukazatele a, a měření. Je to jako slepice a vejce. Co bylo dřív? jeden řekne, že gender není důležitý pro eh, klima, protože nemáme data, abychom to prokázali. Když se nezamyslíme nad touto vazbou na eh, změnu klimatu, tak vlastně nemáme důvod někoho eh, zaúkolovat zpracováním dat. A my jsme už hovořili o eurobarometru. A Evropa a její mechanismy by měly být základními mechanismy při prosazování, zpracování dat. Potřebujeme vyváženost u všech rozhodovacích orgánů. Musíme vyvážit zastoupení mezi pracovníky jednotlivých institucí a to je naprosto nezbytné, jelikož v opačném případě principy rovnosti pohlaví nebudou dostatečným způsobem eh, zapracovány do našich programů. Potřebujeme účast žen jako aktérů a oprávněných osob v rámci jednotlivých programů. Musí to odpovídat národním rozvojovým plánům, plánům na zmírňování a adaptaci. A já myslím, že tohle je třeba v těchto zemích zpracovávat tam, kde existuje plně transparentní proces, do něhož se zapojí všichni, to znamená ti, přímo v terénu, kteří mají mít určité požitky s financování. Já zřejmě už nemám časový prostor, tak už zmíním jen dva body. Myslím, že běžný řádný audit je naprosto zásadní a to se týká i rozvojového financování, i financování klimatu. Například jen 22 pomoci Evropské unie je v uvozovkách financování vyvážené dle pohlaví. A my určitě musíme vnímat eh, gender mainstreaming jako jeden z hlavních principů. Ještě pár slov k Evropské unii a Evropskému parlamentu. Je to největší poskytovatel Eh, financování v oblasti změny klimatu. Evropská unie tedy se svými 27 členy musí jednat eh, jako eh, vzor pro další, pokud jde o financování. A budou, budou se vyjednávat další nástroje, kde jsou pro nás další možnosti tyto názory odprezentovat. A fond Nupring zde je potřeba jasně dát najevo, že Evropská unie už zpracovala takové znění a takové formulace, které odpovídají našem principům. A poslední věc. Evropský parlament jako zastoupení evropského lidu má svou zvláštní odpovědnost aby Evropská komise nesla odpovědnost vůči obyvatelům Evropy za vynaložení jejich prostředků. Je třeba, aby tyto prostředky byly vynaloženy jak v Evropě samotné, tak v, u jejich sousedů eh, v zájmu eh, posílení boje proti změně klimatu. Tyto prostředky musí být dostatečně a kvalitně eh, rozmístěny a alokovány s tím, že jednotlivé fondy by měly tímto způsobem uh, být upraveny, protože v tuto chvíli ještě nejsou vyváženy dle rovnosti pohlaví. Eh, eh, Děkuji mnohokrát za toto velice zajímavé vystoupení. Samozřejmě bez financování nejsou žádná opatření, takový by mohl znít závěr. Ale ten pohled z hlediska rovnosti mužů a žen by měl být asi přítomnější ve eh, rozhodování o finančních otázkách. Děkuji. A další odbornicí bude Gotlind Albert. Prosím, aby se představila a dávám ti slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji vám k této akci. Na něco takové už nějakou dobu čekáme. Protože my jako síť se věnujeme otázkám změny klimatu a otázkám genderovým už nějakou dobu v souvislosti s rozvojovými zeměmi a teď chceme mluvit o změně klimatu a genderovém aspektu i v Evropě, takže pro nás je to krásná chvíle, krásný okamžik. A já doufám, že tato diskuze bude pokračovat. Takže základní informace o naší síti. Možná bych tady měla něco vysvětlit, protože já myslím, že většina z vás asi tolik nezná tuto mezinárodní politiku. Samozřejmě při vyjednávání v OSN jsou hlavními vyjednavači vlády, ale také jsou tam nevládní organizace. Ale to je něco trošku jiného než proces CST. V mezinárodním procesu jsme jednoznačně pozorovateli jako nevládní organizace a ženské organizace a obecně nevládní organizace získaly e, určitý mandát asi 15 se organizací. Máme 6 až 7 skupin. Of, uh, interaction in the process. Takže krátký přehled o tom, jak to vypadá. Takže dvě hlavní věci jsou samozřejmě dvě hlavní reakce na změnu klimatu. Za prvé přizpůsobení se dopadům a za druhé zmírnění dopadů a omezování skleníkových plynů. Já myslím, že už jsme slyšeli, že pokud je o zranitelnost a přizpůsobení, obecně se uznává, o co se jedná i v tom mezinárodním politickém procesu. Máme tady určité eh, odkazy na pohled i v kankunské dohodě, ale pořád ještě Eh, se neřeší otázka dost účinně. Pokud je o změňování dopadů, ta situace je trošku jiná. Aspekt genderový není plně uznán ani na mezinárodní úrovni. Jde například také o omezování omisí z odlesňování. A může to být v budoucnu systém, který odmění rozvojové země, pokud budou chránit své lesy. A v textu, který vyplynul z Cancúnu, je určitá obecná formulace o lesnictví, ale například nic o eh, kjótském protokolu. Kjótský protokol je hlavní závazná dohoda u změny klimatu, u a první závazné období skončí v roce 2012, takže teď se vyjednává o tom, jaké budou budoucí závazné závazky do budoucna. Další klíčové téma je financování, o tom už jsme teď hodně slyšeli. A dále technologie, přenos technologie, my dáváme přednost výrazu výměna technologie. A tady také není genderová relevance um, odpovídajícím způsobem uznána. My si myslíme, že technologie má velký dopad na pohlaví. Například které technologie předáváme. Máme tam eh, určité věci v Cancúnu o rovnováze, ale nic z hlediska obsahové. A poslední věc, o které se vyjednává, které se bude vyjednávat v Durbanu, je budování kapacit a tam je určitý odkaz v dohodě s Cancúnu, takže určitého eh, pokroku jsme už v této oblasti dosáhli. Nicméně změňování dopadů a financování jsou hlavní výzvy. A z mého pohledu a z pohledu našeho je to výzva z hlediska pohlaví, jak pro rozvojové, tak rozvinuté země. Protože nízkouhlíkový rozvoj, což znamená společnost, která emituje méně uhlíku, s tím samozřejmě chceme pomoct rozvojovým zemím. A tady jsou uznány určité genderové aspekty, ale týká se to i nás, průmyslových zemí. Já myslím, že musíme být realisté. Konec konců víme, že musíme snížit emise skleníkových plynů o 80 za 30-40 let. A to znamená obrovskou změnu nejen z hlediska technologie, ale také z hlediska obecných rozhodnutí v dalším rozvoji. A souvisí s tím také jedna věc, o které už někdo mluvil, byla tam Joana. Musíme více zohlednit eh, rozdíly mezi pohlavími z hlediska uhlíkové stopy a ten rozdíl mezi uhlíkovou stopou mužů a žen i v Evropě přetrvává, i když muži a ženy mají různé, nebo pardon, stejné příjmy, protože mají eh, různé zvyky. A toho si musíme být vědomi a musíme to řešit. Mají různé potřeby a mají různé preference. Takže jaké politiky by chtěly ženy, jaké politiky by chtěly muži. A to se týká především další věci, a totiž technologií, struktur, infrastruktur a životních stylů. V mezinárodních vyjednávání o klimatu jsme se hodně zaměřovali na technologie, na ekonomiku a technologie, ale nikdo nemluvil o strukturách, o infrastrukturách, například o návrhu měst, o infrastruktuře z hlediska městské hromadné dopravy a také o životním stylu. A z průzkumu víme, z průzkumu na celém světě a především v Evropě víme, že když se ptáte na preference Muži chtějí víc investovat do technologií, ale ženy mají větší zájem o změnu struktur a životního stylu. Takže já myslím, že kdyby se ženy lépe zapojily do vytváření politik, výsledky by byly jiné. A samozřejmě to souvisí i s tím fondem, o kterém se teď jedná. Jaké by měly být další kroky, v mezinárodní klimatické politice, abychom posílili aspekt pohlaví. My si myslíme, že nejde jenom o nějaké formulace. Dosáhli jsme určitého pokroku, do textu se dostaly určité genderové formulace, ale potřebujeme toho víc. A mimo jiné se to týká obsahu. V současné chvíli v mezinárodní klimatické politice, abych řekla, že z mého pohledu, je víc špatných než správných řešení. Je tady pár zemí, které navrhují pobídky pro jadernou energetiku přes trh s uhlíkem. V některých zemích chtějí vědci geoengineering, to znamená věci, které ovlivňují atmosféru. To jsou všechno experimenty, kde nevíme, jaký bude výsledek. Nebo třeba se to týká plantáží GMO. To jsou špatná řešení, se kterými nesouhlasí většina žen. Ale v současné době hrozí, že tato řešení se prosadí na mezinárodní scéně. A konkrétně co my jsme navrhovali, jakousi poradní skupinu pro genderové aspekty, protože všichni politici říkají, že jim chybí expertíza vlasti rovnosti pohlaví a my to chápeme a proto jsme navrhli takovou poradní skupinu. Já myslím, že musíme také posílit observatoř a pozorovatele, kteří se věnovají otázkám žen a musíme navázat spojenectví s vládami, které uvažují stejně. A teď, co se týče úrovně Evropské unie, já tady vidím tři hlavní oblasti, kde něco může udělat Evropská unie z hlediska pohlaví a změny eh, klimatu. První je samozřejmě ten proces UNFCCC. Tady může Evropská unie hrát proaktivnější roli, jak z hlediska současných cílů, protože v současné době hrozí, že Evropská unie přijde o vedoucí pozici, kterou jsme zastávali dlouhou dobu. A já myslím, že o tuto vedoucí pozici bychom měli nadále usilovat a Evropa musí být také aktivní z hlediska obecné politiky, která reaguje na změnu klimatu. Některé země, třeba Finsko, mají program, který podporuje eh, delegátky ženy v národní delegaci, aby se zlepšila vyváženost hlediska pohlaví v těch národních delegacích z těch konkrétních zemí. Ale samozřejmě bylo by to mnohem lepší, kdyby Evropa mohla mluvit jedním hlasem. Druhá oblast je rozvojová spolupráce, pomoc. Já myslím, že o tom už jsme hodně slyšeli. Europe Aid. V tom je otázka pohlaví velice důležitá musí to být otázka průřezová, aby se také uzavřely nebo zaplnily ty mezery z hlediska implementace, kdy se projevují jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské. Ale také si myslím, že toho hodně můžeme udělat i doma. Můžeme se lépe podívat na dimenzi pohlaví v politice pro změnu klimatu, Můžeme také zaujmout širší postoj, můžeme se zabývat jak sociálními, tak genderovými aspekty v širším slova smyslu a můžeme je začlenit do činností, které souvisí s přizpůsobením a zmiňováním dopadů, protože to je otázka celé té klimatické debaty. Ta otázka sociálních dopadů politik se objevila hodně pozdě. A tady vám chci jen připomenout ty nejrůznější dimenze genderových aspektů a pár fotografií, nevím, jestli je vidíte. Možná vám ukazují, jak pohlaví souvisí, souvisí se změnou klimatu. Za prvé, vztahy, rozhodování, energetika, když mluvíme o změně klimatu, mluvíme o energetice, o dopravě a nahoře vidíte, jak vypadají představenstva v takovýchto společnostech. Pořád ještě dnes tak to vypadají. Další věc, o tom už se tady také několikrát mluvilo, rozdíly v platech, což znamená, že ženy jsou zranitelnější vůči určitým politikám nebo politickým možnostem, ale já myslím, že bychom neměli zapomínat na pečovatelství. Já vím, že v celé Evropě se neplacené pečovatelské činnosti věnují více ženy energetika a doprava znamená velký rozdíl, nebudu zacházet do podrobností, ale vidíte tam na těch dalších fotografiích, to jsou, tady máme jedna fotografie z německé energetické agentury, která vybízí lidi, aby účinněji využívali energii, takže ženy mají něco dělat s nádobím a muži s notebookem. A tak to přetrvává. To jsou pořád ty genderové identity, ať je chceme nebo ne. Lidé pořád zůstávají v těchto rolích. Takže já bych chtěla navrhnout nebo doporučit, že samozřejmě potřebujeme účinnou účast a zapojení žen, to je podle mě jasné. A musíme zajít dál, než je jenom genderová parita z hlediska počtů, Potřebujeme smysluplnou účast. A já myslím, eh, že proč bychom neměli mít v Evropě genderovou rovnost? To je jeden z cílů této politiky klimatu. Může být, proč ne? Například ve Švédsku od Loňska mají eh, rovnost pohlaví jako jeden z cílů dopravní politiky, protože zjistili, že když dopravní politika nereaguje na potřeby různých pohlaví, je škodlivá není účinná a může dokonce vést k větší diskriminaci žen. Potřebujeme také odpovídající institucionální podmínky a já si myslím, že toto znamená mnohem větší spolupráci mezi těmi, kdo mají na starosti otázky pohlaví a těmi, kdo mají na starosti změnu klimatu. A možná, že dnešní akce je jakýsi první krok, abychom začali komunikovat protože jsme například na národní úrovni zjistili, že tito lidé mluví úplně jiným jazykem, jinou řečí. Ti lidé z oblasti rovnosti podlahy, pohlaví a lidé z oblasti změny klimatu. Takže nejprve spolu alespoň musí začít hovořit a pak budeme potřebovat určité institucionální podmínky, třeba v parlamentu, eh, která by, které by znamenaly spolupráci mezi jednotlivými výbory, které mají na starosti energetiku, životní prostředí a dopravu. A další věc, která je velice důležitá z hlediska genderového a z hlediska spravedlnosti a z hlediska sociálního, je to, co potřebujeme v oblasti klimatické politiky nejenom za účelem snižování emisí z hlediska tun CO2. Musíme se na to dívat šíře, potřebujeme také dlouhodobý pohled na věc a potřebujeme více rozměrný přístup. V budoucnu potřebujeme nízkouhlíkovou společnost, ale také odolnou společnost. Společnost odolnou vůči dopadům změny klimatu a také vůči finančním krizím. Potřebujeme spravedlivější společnost s rovnými podmínkami pro všechny. A z toho se stává taková obecná zastřešující politika. Samozřejmě musíme zamezit jakési genderové amnézii. Já myslím, že ti z nás, kdo se tomu věnují, to velice dobře znají. V praxi už mluvím moc dlouho. Měla bych přestat? Dobře. V praxi myslím samozřejmě Potřebujeme údaje rozdělené podle podlahy, pohlaví, ale potřebujeme k těm údajům také vysvětlení. Abychom dospěli k příčinám těch rozdílů mezi pohlavími. A potřebujeme také řešit sociální a ekonomický dopad politika opatření, včetně trhu s uhlíkem. Takže například z pohledu žen byl problém ten, že mechanismus čistého rozvoje, ten mechanismus trhu s uhlíkem, který nám v průmyslových zemích umožňuje získat kredity z projektů v rozvojových zemích a propojení tohoto systému s evropským systémem obchodování s povolenkami, protože celá řada projektů v oblasti eh, mechanismu čistého rozvoje, které nejsou správné ze sociálního hlediska a nebyly úplně neškodné z hlediska životního prostředí a nepředstavovali něco navíc k tomu, k čemu by stejně došlo. Ale samozřejmě musíme se také zabývat sociálně-ekonomickým dopadem politik tady v Evropě. A potřebujeme mnohem větší výzkum, rozsáhlejší výzkum. Já jsem velice ráda, že Genderový institut má tuto studii. Já jsem jedna z autorek a proto z toho mám o to větší radost. A doufám, že s tou studií bude pracovat i Evropský parlament. A poslední věc, kterou také potřebujeme, je zamyslet se nejenom nad úlohou žen, ale také nad úlohou mužů v oblasti přizpůsobení a zmírňování dopadů. Protože když se budeme zabývat jen otázkou žen, pak samozřejmě ženy obecně ve všech evropských zemích mají větší pocit odpovědnosti za životní prostředí. Jsou ochotnější něco udělat. A pak Samozřejmě můžeme pracovat na tom, aby to s těmi ženami bylo ještě lepší, ale musíme pracovat i na tom, jak k tomu přistupují muži, kteří pořád eh, jezdí ve velkých autech. Takže musíme najít správné nástroje pro obě pohlaví. Správné nástroje, správné politiky pro obě pohlaví. Děkuji. Tak, tak så mycket för det och eh, det är eh, roligt att du Děkuji mnohokrát. Předložila jste velice konkrétní návrhy toho, co bychom tady mohli dělat v Evropském parlamentu. Já jsem si to s velkým zájmem poznamenal. je třeba tedy uvědomovat si tu genderovou dimenzi v této politice, ale pochopitelně i v dalších politikách. Mělo by to být opravdu Eh, ve všech oblastech, nejenom v některých politikách. Máme tady dvě stínové zpravodajky, kterým dám slovo, ale ještě předtím eh, dostane slovo paní eh, Kilnielsen, prosím. Děkuji, ano. Já jsem také chtěla zmínit několik příkladů, které mohou přesvědčit uh, ty, kteří příliš eh, tady nevidí ten vztah. Zmiňovala to paní kolegyně Jana Kodakis, ale ještě si o tom s ní promluvím. Je opravdu třeba tedy řešit tuto otázku z úhlu genderu. Například v roce 98 při hurikánu Mitch bylo jenom jedno město v Hondurasu, kde nebyli žádní mrtví. Bylo to město Lemaska a bylo to díky systému předčasného varování, které, který vytvořili a spravovali tamní ženy. V Tanzanii zase jsem byla informována o případu z oblasti Kilombero, kde nevládní organizace zahájila program na vykopání studně ve vesnice a po dvou letech ta studně vyschla. A je třeba říci, že to bylo dáno tím, že eh, vlastně se ten projekt realizoval pouze ve spolupráci s tamními muži. Ovšem, potom, když se zeptali žen, které chodily pro vodu, tak ty věděli, kde by se ta studna měla vykopat. A díky tomu se pak podařilo tedy studně vykopat jinde, tam, kde to doporučili ženy a studně už nevyschlo. Další příklady eh, obnovování lesů v Africe, zmiňovala jsem Vangary Mataj. Máme ale i příklady z evropských měst. Myslím, že to je eh, v Helsinkách, eh, pokud se nemýlím, <clears throat> kde na základě diskusí s ženami bylo rozhodnuto, že autobusy budou stavět v noci i mimo obvykle zastávky. Bylo to na návrh žen, které toto navrhly, aby se zlepšily dopravní služby. Jednak také ženy se cítily e, bezpečněji, když vlastně mohli požádat řidiče, aby jim zastavil blízko jejich bydliště. Takže tato žádost byla vyslyšena a došlo ke zlepšení služeb. A v jiném městě v Malmé, možná to bylo obráceně, tak si nejsem jistá, tam zase na základě konzultací se ženami se rozhodlo, že hromadná doprava bude bezplatná bezplatná pro všechny cestující s kočárkem. To jsou tedy příklady eh, toho, že existují konkrétní řešení, která navrhují ženy a e, muži, kteří rozhodují, by na takováto e, řešení nikdy sami nepřišli. Takže to jsou takové konkrétní příklady, které jsem tady chtěla doplnit. Tak för e, Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo paní Sirpa jiné stínová zpravodajka za EPP na pět minut. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem se nemohla zúčastnit eh, celé této zajímavé konference, nicméně moje asistentka byla přítomna, eh, takže ty výsledky se ke mně dostanou. Já nebudu tolik hovořit o změnách klimatu. Všichni víme, o co jde, ale chci zdůraznit jeden bod a sice, že musíme vytvořit systémový přístup místo toho, aby to bylo vlastně přístup na základě jednoho názoru, i když samozřejmě těch 80% je důležitých a já myslím, že bychom v podstatě měli dosáhnout až 100%, to znamená zachycovat z atmosféry ještě více uhlíku, než kolik jsme si původně představovali. A pokud jde o ten systémový přístup, tady právě ženy mohou sehrát svou úlohu. A tady bych chtěla poukázat na dvě věci. Za prvé dopad a za druhé jednání samotné. Dopadem je taková osvěta v tom smyslu, že právě ženy nejvíce utrpí eh, klimatickými změnami. To se samozřejmě týká chudých, domorodých obyvatel a tak dále a tak dále. Ovšem eh, ženy eh, jsou hlavní součástí těch zranitelných skupin na celém světě. Ženy jsou chudší, ženy jsou mnohem více zastoupeny v těch skupinách, které závis, jsou závislé na jiných nebo mají eh, složitější ekonomickou situaci. A potom, až tedy ta změna klimatu skutečně s plnou silou dopadne na ty zranitelné skupiny, kdo to bude? Budou to eh, v mnoha případech právě ženy. A proto si musíme uvědomit, že se skutečně jedná o genderovou otázku. Není to problematika genderově neutrální. A kromě toho, že ženy budou postiženy eh, změnami klimatu, pak je tady ještě eh, otázka nerovností. Ženy tvoří polovinu populace, ovšem nejsou, nebo 53%, děkuji za toto upřesnění. Ovšem nejsou dostatečně eh, zastoupeny v jednáních o klimatu to ostatně platí pro celou řadu dalších mezinárodních jednání. A naopak e, v podstatě zde jsou zastoupeni ti, kteří hájí své ekonomické zájmy. A proto ta jednání jsou tak složitá, protože všichni říkají, prosím, toto rozhodnutí nepřijímejme, to by mohlo ovlivnit mé hospodářské zájmy ale my místo tohoto přístupu bychom potřebovali spíše nějaký institucionální rámec nebo nástroj, který by ženám a těm skupinám, které nejsou dostatečně zastoupeny, umožnil dát najevo svůj názor, protože právě tyto uh, Eh, skupiny budou nejvíce postiženy změnami klimatu, tak by měly být zastoupeny přinejmenším na té úrovni 50 nebo 53 A pak tady je další otázka a to je rozhodování podle odvětví. Když eh, se sejdou ministři životního prostředí nebo ministři sociálních věcí, tam najdeme více žen. Podíváme-li se na ministry financí nebo premiéry, to jsou zase spíše muži a právě oni přitom přijímají eh, ta nejzásadnější rozhodnutí. Jaké máme legislativní nástroje nebo mechanismy, jaké máme institucionální uspořádání, které by mohlo zlepšit to zastoupení. A tady pak už jde skutečně o rovnost. Ženy mají právo eh, být zastoupeny a jednat za jednacím stolem, tam, kde se přijímají rozhodnutí. Pak tady je otázka znalostí. trochu váhám, eh, když mám hovořit o rozdílech mezi mužích a ženy, ale, že, mezi muži a ženami, ale je třeba si uvědomit, že skutečně ženy mají trochu jiné znalosti než muži. To souvisí i s tím systémovým přístupem a musíme skutečně se dotknout jádra problému, jak využíváme a přerozdělujeme své zdroje. Myslím, že právě takovéto znalosti by mohly být mnohem produktivnější. Vždy jsem byla fascinovaná tím, když se třeba eh, dávají dohromady ukazatele, například dopady na životní prostředí a dopady na problematiku genderu. Pomysleme, jaký je dopad plánování eh, struktury města, kde lidé používají více auta než hromadnou dopravu kde vlastně služby jsou roztříštěné daleko od sebe a kde jsou eh, vlastně v dosahu pěší chůze. V jakém prostředí se lépe žije, jaké prostředí má menší dopad na životní prostředí, jaké prostředí je z hlediska zdrojů efektivnější, jaké to prostředí je rovnější pro muže a ženy. A často právě na toto zapomínáme. Hovoří se o zlepšování prostředí pro děti a pro všechny občany tím, že se zpřístupní e, služby. A samozřejmě, když se toto učiní, tak to bude pozitivnější i pro e, změnu klimatu a tu genderovou e, problematiku. To znamená, když tyto ukazatele vlastně budeme takto posuzovat, tak nám to hodně pomůže. Je velice důležité toto prosazovat i vlastně v územním plánování a v plánování různých sociálních a společenských struktur. Také bych mohla ještě hovořit o případových studií, které se o tom zmiňují, protože často ten problém vnímáme příliš složitě, v podstatě ho nejprve eh, vlastně vytvoříme velice komplikovaně, než abychom se na to podívali jednoduchým pohledem a snažili se najít eh, jednoduché sociálně spravedlivé řešení. A to já považuji za velice důležitou součást. A eh, třetí poznámka. Myslím, že klimatické nebo jiné ekologické problémy nemůžeme vyřešit bez toho, aniž bychom tomu problému dodali i sociální rozměr. Protože eh, pokud se budou prohlubovat nerovnosti, tak prostě bude boj o to, kdo dostane ten zbytek. Ale pokud vytvoříme spravedlivou společnost, můžeme dosáhnout i lepších výsledků. A pane předsedo, ještě jedna věc k těmto aktivitám skutečně tvoříme více než polovinu obyvatelstva. Ženy jsou také spotřebitelé, ženy jsou také voliči. Ženy představují velkou politickou sílu. A myslím, že by tedy bylo jenom spravedlivé a také produktivní, kdybychom vedli takovéto kampaně a podporovali finanční příspěvky ženským organizacím a jiným nevládním organizacím tak, aby se zlepšovala mezi ženami osvěta a uvědomění si této problematiky, tak, aby ženy mohly sami být aktivní na místní, národní, evropské i mezinárodní úrovni. Děkuji. Tack så mycket för det och eh, då går ordet eh, till eh, Mrs Thompson som är då skugg... Děkuji vám. Nyní má slovo paní Thomsen, která je stínovou zpravodajkou za SD. Uh, Děkuji vám. Děk, eh, blahopřeji k tomuto velice zajímavému slyšení. Bohužel jsem se nemohla eh, účastnit, protože jsem zároveň spravodajkou pro směrnici eh, o energetické účinnosti a musela jsem tedy absolvovat ještě další diskuse. A myslím, že musíme si uvědomit, že ženy jsou také spotřebitelky. A hovoří se také o tom v různých ekologických nevládních organizacích. Myslím si, že je velice důležité, abychom se věnovali této problematice a zaznělo tady, že ženy jsou oběťmi, ale já si to nemyslím. Ženy jsou aktivními aktéry, ale mohou být samozřejmě i v mnoha případech i oběťmi. A e, hodně se o tom diskutuje na západě při nejmenším v mé zemi o tom, že ženy si e, stěžují, že by měly přestat vystupovat jenom jako oběti. Ovšem ve společnosti jsou struktury, které z žen oběti činí. Ženy v rozvojových zemích eh, jsou kvůli chudobě velmi zranitelné a víme, že většina chudých jsou právě ženy a že ženy jsou více ovlivněnami, ovlivněny ženami změnami klimatu. 12 during the COP? No. <laughs> Sorry. <laughs> Nine, nine, yes. To participate. bychom se chtěli účastnit velké akce na téma ženy a změny klimatu. A tam zazní velmi zajímavé příběhy různých žen z různých koutů světa, Bangladeš, Jižní Amerika, Nepal, Indie a podobně. Zcela je zjevné, že ženy spoléhají, co se týče svého živobytí, na zemědělství. Jsou zasaženy mnohem víc než muže. Muže se přemístí do měst za prací, zatímco ženy zůstanou na venkově obdělávat půdu. To znamená, že jsou vždycky zasaženy mnohem důrazněji jakýmikoliv změnami klimatu. Měli bychom se snažit o to, aby ženy se staly opravdovými aktérkami, aby reagovaly. Co vidíme v Africe? Vidíme tam děti, chlapce, kteří si užívají, ačkoliv jsou chudí, hrají si u vody a tak dále. Dívky tam ale nejsou. Co se děje? Dívky totiž neumějí plavat. A ženy nikdy plavat neuměly. A to byl problém, jak jsem vyrozuměla i v Tajsku před tsunami, protože 70% obětí tsunami byly ženy. Takže energie klima, to je obecně oblast, kde se velmi málo prosazují ženy. Já v Dánsku, když jedu na konferenci o energetice, tak večer je společenská akce a tam je 15 mužů a 30 žen. Jedeme třeba do Aten na konferenci o větrné energii. Tam bylo 400 mužů a tři ženy. Na společenské akci v noci to opravdu bylo eh, zjevně patrné. Ženy se neúčastní rozhodování, alespoň ne v rozvojových státech. A to je klíčové sdělení. Jak zlepšit eh, účast žen? A myslím, že v tomhle kontextu je důležité i zmínit další věc. Byla jsem pozvána do Číny. Tam je ženská organizace, která pořádá třídenní akci, která se jmenuje Ženy a udržitelnost. Mají semináře na téma ženy a klima a připravují velkou delegaci žen A my, my bychom do Riu také chtěli jet a sestavit delegaci, ale je zatím se to ještě ne, neřešilo. A proto si myslím, že bychom měli se zasazovat o to, aby se ženy a udržitelnost stalo nosným tématem. My se musíme snažit o to, aby se ženy na národní i mezinárodní úrovni účastnily na ekosystémech, aby se účastnily na snahách po eh, zlepšení životního prostředí. A efektivní naplňování těchto programů bude opravdu záležet na skutečné účasti žen na rozhodování. My jsme zaznamenali, že v rozvojových zemích se řešila Nobelova cena a argument byl, že nemůžeme dosáhnout demokracie a trvalého míru, dokud nebudou mít ženy stejnou příležitost jako muži ovlivnit rozvoj na všech úrovních společnosti. A já se skutečně domnívám, že to samé platí o zmírňování dopadu změny klimatu a zajištění udržitelnosti. A to není možné realizovat, aniž bychom do všech procesů zapojili ženy. Děkuji. Tak se hans mycket för det och eh, jag vill nu lämna över ordet. Děkuji mnohokrát a Nyní asi vezme slovo Rosario Bento Pais, vedoucí oddělení adaptace a generální ředitelství pro oblast klimatu. Děkuji za pozvání. Já jsem zde byl celé odpoledne. Měl jsem možnost se vyslechnout oba panely a mohl jsem se vyjádřit, ale teď se vyjádřím ke všem přednáškám, které zazněly. Když jsme odpoledne slyšeli, že změna klimatu není neutrální z hlediska čendru, zvláště v rozvojových zemích, tak eh, to je přesně ten rozdíl, na který se musíme soustředit adaptace, zmírnění, genderové záležitosti v Evropě plus rozvojových zemích a rozvojová spolupráce. Zde opravdu se snažíme dostat eh, genderové otázky do všech procesů rozhodování a moje komisařka několikrát na toto upozornila. A říkáme, že ženy jsou standardně citlivější na snahy o zmírňování dopadu změny klimatu. Tohle by se mělo projevovat i v oblastech, kde se genderová otázka zatím neřeší. V některých se řeší ještě šířeji, když hovoříme o zranitelnosti a citlivosti, o těch příkladech, o nich jsme hovořili, Bangladeš, vystěhování, povodně, Větnam a podobně, tak um, to je přesně příklad adaptace na změny klimatu. To je přesně příklad zranitelnosti. Je to víc tohle než problematika skleníkových plynů. A tyto osoby jsou zranitelné z důvodu, o kterých jsme dnes hovořili. A říkáme, že ženy jsou zasaženy hůře než muži. A proto je to o této části o zmírňování dopadů, kde my se snažíme zasazovat o naplnění cílů víc než v kterýchkoliv jiných oblastech. A také jsme slyšeli pár slov o genderové politice, která se musí promítnout do všech ostatních postupů a politik. A já bych je zde ráda na toto ještě jednou poukázala. Pokud jde o adaptaci, tak já se na to budu soustředit, na toto téma dál a zvláště v Evropě adaptace na změny klimatu je takovým novým oborem. My máme za sebou 20 let právní úpravy zmírňování, máme balíčky na zmírňování dopadů změny klimatu, jeden z roku 2009, už se vlastně dostáváme do třetí fáze, třetího cyklu obchodování s povolenkami, uhlíkový trh funguje, ale pokud jde o adaptaci tak tam se začalo až v roce 2007 zelenou knihou, o které poslanci Evropského parlamentu vědí. Zaznívala otázka, zda v této věci jednat nebo ne, o co zde přesně jde a jaké jsou varianty. Proběhla konzultace s jednotlivými aktéry a Evropský parlament se uh, o danou věc zasadil, pomáhal Evropské komisi, čehož se moc ceníme. A my v roce 2009 jsme připravili Bílou knihu o adaptaci, kde jsme nastínili čtyři pilíře, jež jsou vlastně těmi nejdůležitějšími otázkami, které je třeba řešit v zájmu naplnění cílu adaptace na změny klimatu. A genderová problematika už je do toho vlastně zapracována řada otázek v jednotlivých pilířích je to rozvoj znalosti je první pilíř, druhý pilíř je mainstreaming, jak dostat eh, genderovou politiku do dalších oblastí. za třetí eh, pravidla tržních instrumentů, zvláště pojištění a za čtvrté eh, otázka obchodu. Mohu vás ujistit, že v části adaptace už je genderová problematika dostatečně zvážená. My jsme vytvořili řídící skupinu loni v září a vzali jsme v potaz i náš zájem na genderové vyváženosti. A v rámci příprav na strategii pro adaptaci na rok 2013, která je vlastně následným krokem po vypracování Bílé knihy v roce 2009, je právě Eh, zasadit se o zapracování genderové strategie do všech ostatních politik v Evropě. To jsou jednotlivé otázky, které se zde tedy řeší v rámci bloku adaptace. Pokud jde o blok zmírňování dopadů, tak o tom už hovořila paní komisařka, není třeba to opakovat. Pak jsou zde další důležité otázky které zde dnes zazněly, potřeba dostat ženy do rozhodování v oblastech, zvláště změny klimatu, o tom zde hovoříme. Jak jsem říkala, my se o to snažíme při vytváření rozvojové strategie v rámci naší skupiny řídící. Evropský parlament je tam zastoupen třemi křesly. A Pan Prody, jeden z čestných členů, vždycky na naše setkání přichází. Příští zasedání naše bude 8. listopadu. A já bych jen chtěla se v rychlosti závěrem vyjádřit. Prezentace, zvláště k financování, byly velmi zajímavé. Genderové aspekty, další zajímavá prezentace. Já bych chtěla jenom poukázat na to, že podle rámcové umluvy o změně klimatu OSN je teď podle kangunského protokolu na místě do toho zapracovat ty čendrové otázky a bylo, byl na to kladen velký tlak, aby tohle bylo naplněno a my se o uskutečnění tohoto cíle snažíme. K těm finančním záležitostem, o kterých jste hovořila, vy jste říkala, že je zde potřeba se snažit o dostatečný přehled. A já musím říci, že Evropská unie se ten přehled drží dobře a opravdu eh, se i drží předem stanovených rozpočtů. Jak všichni víme, od roku 2020 je to 100 miliard ročně. Chceme tyto prostředky směřovat na nejzranitelnější skupiny a nejchudší části světa, aby tam byl tento směr. A od roku 2010 do roku 2020 Evropská unie naplňuje své cíle v této oblasti. Je to 2,4 eh, miliardy ročně, což je třetina celkového příslibu rozvi- rozvinutých zemích. Tyto prostředky mají být směřovány na malé ostrovy v Africe, je to 200 milionů euro v roce 2009 až 2011 a od roku 2007 do roku 2010 to bylo 2,5 miliardy euro na adresu těchto zemí méně rozvinutých. To znamená, že my jsme ten nejštědřejší dárce a já jsem chtěla jenom zmínit určitá čísla, aby bylo jasné, jak vypadají naše dlouhodobé cíle v oblasti financování, aby bylo vidět, jaké nasazení zde demonstrujeme a eh, jenom jsem chtěla říci, že opravdu tyto naše představy naplňujeme. V neposlední řadě zaznívaly výzvy a proto, abychom si nastavili více ambiciozní cíle v rámci úmluvy OSN. My jsme snižovali skleníkové eh, plyny a emise. V dalších oblastech jsme měli nastaveny dané cíle a já jsem chtěla jenom říci, že Evropa byla první, která přišla s právní úpravou boje proti změně klimatu, to je ten cíl 20% do roku 2020. Naše závazky v této oblasti jsou ještě mnohem eh, ambicioznější. Kyotský po, eh, protokol a tak dále. 13% jsme schopni naplnit sami, ale bez Spojených států a nových ekonomik nemůžeme naplnit celkový cíl, takže potřebujeme pomoc úplně všech, kteří nám mohou pomoci. To znamená všichni zúčastnění, včetně Evropského parlamentu. A je třeba, aby naše společnost změnila své návyky, aby bylo možné těchto cílů dostat. Yes, please, if you want to respond. Um, um, děkuji, ano, mnohokrát děkuji. Opravdu jen krátce k tomu financování v oblasti klimatu. A znovu bych chtěla poukázat na to, že nejde jenom o objem financování, ale také o kvalitu financování. A pokud je o financování v EU, například bylo více prostředků vyčleněno na zmírňování než přizpůsobení, což má větší dopad na pohlaví než některé prostředky vyčleněné na změňování. A také nám chybí takové celoevropské chápání toho, co znamená další dodatečné financování pro klima. Zatím každá členská země Evropské unie využívá nějakou vlastní definici a ty definici se hodně liší, liší se tempo. Takže já myslím, že Celkově sice Evropská unie postupuje správně, je angažovaná, ale dá se toho udělat víc, aby se zajistilo, že přizpůsobení budeme financovat stejně, jestli ne více, protože tam toho musíme hodně dohnat na mezinárodní úrovni, protože ze strukturálního hlediska to nebylo financováno dostatečně, když se podíváte na stávající finanční nástroje. Pokud jde o GCCE, ne, pardon, globální alianci pro změnu klimatu. Já nejsem odborník. Já vám jenom mohu říct, co jsem si přečetla. Ale tam se hodně zaměřují a jak říkáte, v podstatě to vymezuje vztah k určitým nejchudším rozvojovým zemím. Hlavní zaměření je přizpůsobení se změnám klimatu, snižování emisí z odlesňování, integrace klimatické změny do úsilí, které má řešit otázky chudoby. To všechno má výrazný dopad na pohlaví, ale pokud vím, aspoň jsem nenašla nic na těch webových stránkách, tato aliance vůbec neodkazuje na aspekt pohlaví. Já jsem se dívala na sdělení z roku 2007, sdělení GCCA, tam jsou ženy zmiňovány jednou jako součást eh, skupiny zranitelných obyvatel. A samozřejmě uznat, že ženy jsou zranitelné, je jedna věc, ale to nestačí. A pokud potom v rámci implementace GCCA, což je ta důležitá část od roku 2008, je tady odkaz na spolupráci v oblasti změny klimatu, vůbec tam nebyl odkaz na pohlaví, na ženy, ani na lidská práva. A já myslím, že toto je ten mainstreaming, nebo toto, jsou, toto je přístup, který potřebujeme ve vztahu těmto finančním nástrojům pro oblast klimatu. Děkuji. Ano, prosím. Mnohokrát děkuji a děkuji za vaše připomínky jen velmi krátce ke kvalitě financování v oblasti klimatu. Já jsem chtěla říct, že mohu hovořit pouze za Evropskou komisi, kterou zastupuji. nemohu mluvit za členské státy EU z hlediska financování, protože samozřejmě to je otázka suverenity a subsidiarity. A členské státy nesou odpovědnost. O tom nerozhoduje Evropská komise a členské státy. Ale za Evropskou komisi vám mohu říct, že u toho urychleného financování je to půl na půl pro zmírňování a přizpůsobení. A pokud je o tu adicionalitu, mohu vám říct, že všechno, k čemu se Evropská komise zavázala, je navíc, je to něco nového. Tak to mohu odpovědět za komisi. Pokud je o členské státy, tady máte jejich zástupce, takže je asi lepší zeptat se jich přímo. Protože ti tady mají své vlastní volební obvody. A pokud je o GCCA, já chápu a samozřejmě to také zohledním, a vyřídím tímto kolegům, kteří se zabývají touto otázkou. Ale chtěla jsem říct, že protože GCCA je zvlášť pro eh, rozvojové země a malé ostrovní státy, zaměřují se na nejzranitelnější část obyvatel a samozřejmě právě na ženy má dopad financování, které poskytujeme. My se zaměřujeme na ty nejzranitelnější v těch nejméně rozvinutých zemích a v malých ostrovních státech. Samozřejmě mohu vás ujistit o tom, že ženy, jak jste říkala, jsou v těchto zemích nejvíce postiženy změnou klimatu. Takže nepřímo, ale já chápu, co říkáte a vyřídím to kolegům. Děkuji. OK. Um, ehm, já ser inte att det finns någon mer kommentar vare sig det där. Zdá se, že nikdo další už nemá žádný komentář. Obracím se tedy do sálu, zda by ještě chtěl někdo něco poznamenat nebo položit nějakou otázku. Yes, please. And you could also... Ano, prosím, mám. můžete se také představit? Ano, jmenuji se Ansnik. Jsem z nevládní organizace, která se zabývá mimo jiné držitelností a provázanými ekonomikami a genderovými aspekty. A mám otázku. Když se díváme na změnu klimatu, když se zamyslíme nad tím, že změna klimatu je výsledkem určitého modelu hospodářského a průmyslového vývoje, hodně se mluvilo o tom, že tento model způsobuje znečištění a tak dále. A na konci vidíte, že žena je obětí, ale O ženách se takhle mluví jako o řešení. A to znamená jakousi nápravu pro tu záplavu, kterou vidíme v ústí řeky. A byla to, myslím, paní Pětikajninen, stínová zpravodajka, ta říkala, že máme také genderovou analýzu modelů průmyslového a ekonomického vývoje. A tam jsou ženy také obětí, protože nemají stejný přístup nebo stejné pravomoci, stejné možnosti utvářet hospodářskou činnost a hospodářskou strukturu společnosti. A tam se ale nenavrhuje, že žena by byla řešením, jenom jakýmsi výsledkem, když se vyřeší problém na konci toho proudu. A já bych chtěla navrhnout, nebo chtěla bych mluvit o tom, na čem pracuje naše nevládní organizace, musíme rozvíjet další struktury nejenom pro změnu klimatu, ale především pro sociální problémy, pro finanční problémy. To jsou všechno symptomy hospodářského a průmyslového vývoje, který za hodnotu považuje pouze konkurenci. A pokud se muži nesmí postarat o potřeby budoucích generací, nejenom na mikroúrovni, osobní úrovni, ale také na strukturální systémové úrovni, a chtěla bych tedy položit otázku, nevím vlastně komu, jestli Evropský parlament také přemýšlí o tom, co je zdrojem všech těch problémů a jaké genderové otázky souvisejí se zdrojem všech těch problémů s klimatem a hospodářských a finančních problémů. Děkuji. Já är inte riktigt säker po, vem det som ska svara. Ano, samozřejmě Nevím, jestli tady někdo má nápad, jak odpovědět, prosím. Being a, a studied economist. Já jsem studovala ekonomii, takže takovéto diskuze velice dobře znám. To, co dělá Hazel Henderson, je například vynikající. Samozřejmě to souvisí s debatou o tom, jak postavit koncepci ekonomiky a jaké má přínosy, jak se postavit k blahobytu, jaké jsou ty výsledky a tak dále. Takže já osobně jsem rozhodně proto, aby takováto debata probíhala. A další věc je, jestli by nám víc prospělo, kdybychom k této zprávě přistoupili takto, protože to není úplně mainstreamové. Takže to nechám na spravodajce, aby se rozhodla, do jaké míry se do toho obecně dotkneme těch ekonomických, hospodářských modelů, toho, jak je ekonomika postavená. Dobré. Please. Ano, prosím. Děkuji za vaši připomínku, protože já si myslím, že je zásadní, abychom se zabývali hlavní příčinou všech těch problémů, před kterými všichni stojíme. A já myslím, že v Rio v diskuzích o Rio plus 20 máme velkou příležitost, když mluvíme o takzvané zelené ekonomice. O jakou ekonomiku by mělo jít? Jakou společnost vlastně chceme? A kritika, která vychází z holistického přístupu, jak už bylo řečeno, je nutná, ale pořád nám ještě chybí, protože teď je to všechno takové technické, hledáme technická řešení. Děkuji, paní Thompson. Já jsem jenom chtěla dodat k té diskuzi o zelené ekonomice a zeleném růstu v Evropě. Já jsem zjistila, že v to není žádný genderový mainstreaming a v současné době 80% pracovních míst v zelené ekonomice v oblasti životního prostředí a tak dále – Eh, ta pracovní místa dostávají muži. Takže já myslím, že bychom neměli vynakládat prostředky daňových poplatníků na žádné investice Evropského parlamentu, aniž bychom měli jistotu, že dojde k vytvoření pracovních příležitostí i pro ženy, protože této krize musíme využít jako kroku k tomu, že zamezíme genderově segregovanému trhu práce. A já myslím, že je důležité, abychom my v Evropském parlamentu přišli s nějakou politikou v této věci. A ještě včera v mé zemi v Dánsku byla zveřejněna zpráva odborů, na které se uvádí, že děvčata, která pracují ve stavebnictví, nejsou schopná najít místo jako stážistky, protože je mezi sebe ti lidé nepustí a to je samozřejmě nepřijatelné. Když to je velice důležité. A my se zabýváme otázkou žen a zelených pracovních míst a vidíme to i z globálního pohledu. Já jsem se setkala se zástupci odborů v São Paulo v Brazílii v letošním roce a tam mi řekli, že se také zabývají projekty společně s Německem, Španělskem, z hlediska koncepce žen a zelených pracovních míst. je velice důležité, abychom se na to zaměřili, když mluvíme o ekonomice a zeleném růstu. Děkuji. A nyní paní Pětakajnen. Velmi krátce chci reagovat na to, co říkala zpravodajka, protože tady jsou dvě paradigmata ekonomice. Dva hlavní přístupy za prvé nekonečný neomezený růst na základě všech těch věcí, to znamená, že všechno by bylo neomezené. A pak je tady další paradigma, které vychází z necyklického pojetí ekonomiky a využití zdrojů a z omezení v přírodě a z ekonomiky jako takové. A já myslím, že ten druhý přístup je dnes v eh, hlavním proudu a to bychom mohli převzít do naší zprávy a mohli, bych to, mohli bychom to propojit se zdroji v, nejšiším nejširším slova smyslu i v souvislosti s tou cestovní mapou, která zajde z komise. To by mohlo představovat jakousi vazbu k těmto diskuzím, pokud si to budeme přát. Rozlížím se, už nevidím žádné ruce. V tom případě dám slovo paní Kiel Nilsenové, aby dnešní slyšení uzavřela. Prosím. Nejprve chci vám všem poděkovat za příspěvky, které mi umožní dále pracovat na zprávě, která bude samozřejmě kolektivním dílem. Pro ty, kteří tady před chvílí nebyli, chci jenom připomenout, že paní komisařka právě mluvila o otázce žen v zelené ekonomice, o zaměstnanosti, takže jsme se tady o tom zmínili. A zmínili jsme si, že to je tedy cíl, na který je třeba se dále zaměřit. Na závěr bych řekla, že takovou hlavní výzvou tohoto století je boj s se změnami klimatu a tato výzva století samozřejmě vyžaduje i zapojení té druhé poloviny nebe, tedy těch 53 žen. Je to opravdu důležitá výzva a já jsem přesvědčená, že bez zapojení více než poloviny planety e, to vše skončí katastrofou. Chceme-li tedy najít řešení, je třeba zapojit ženy, které nejsou rozhodně jenom oběti, a s tím souhlasím. I když e, velice často při živelných katastrofách ženy jsou těmi hlavními oběťmi. Ale jak tady eh, skvěle, nebo jak skvěle už říkala nebo ukazovala v minulosti Vangary Mataj a e, další, Amrita Devi například a její hnutí Šipko, tak e, ženy jsou schopny svou silou přinést řešení Tyto ženy nám ukázaly, že zapojení žen umožňuje rozšířit pole našich úvah. Já jsem tady zmiňovala několik konkrétních příklad. Když někdo ženám naslouchal, tak skutečně se rozšířil úhel pohledu a podařilo se najít nová řešení, nové návrhy, nové příležitosti pro boj s klimatickými změnami. Už jsem tady eh, slyšela když jsem tak trochu testovala ta téma, říkala jsem, budeme se zabývat touto problematikou, tak jsou lidé, kteří říkají, tou hlavní prioritou jsou změny klimatu. A ta práva žen to přijde potom. Ale takovéhle řeči už známe. V historii se velice často říkalo, když byly nějaké třeba revoluce, tak se říkalo ano, na to přijde čas potom. Nejprve revoluce a potom se vyřeší otázka žen ale tak to není. Nemůžeme eh, hledat řešení bez žen. Pokud si řekneme, no, přijde to potom, to je kdy to potom. Je tedy třeba si jasně uvědomit, že tato důležitá výzva pro lidstvo se může vyřešit pouze se zapojením všech lidí. Někdo tady také hovořil o zemědělství. A skutečně v Africe ženy, které z 80% eh, působí v zemědělské výrobě, tak ty ženy si eh, uvědomují důležitost této problematiky. V Africe je řada ženských združení, které se tomu věnují a není to rozhodně náhoda. Je to proto, že vlastně znají to zemědělství z praxe a ví, jak je důležitá výroba potravin. Takže zapojení žen, zohlednění jejich potřeb, požadavků, jejich návrhů, to není překážka v boji eh, se změnami klimatu, ale právě naopak je to příležitost. Příležitost, jak zachovat znalosti našich předků. Příležitost, jak opustit ten model business as usual. Příležitost, jak změnit spotřebitelské zvyklosti jak eh, nacházet konkrétní lokální řešení v této diskusi, která se někdy jeví trochu vzdáleně a nepřístupně. Je to také příležitost, jak bojovat proti jedné z nejrozšířenějších diskriminací a také nejstarších diskriminací, která stále přetrvává a je to tedy diskriminace na základě pohlaví. A chceme-li využít všech těchto příležitostí, musíme rozhodně opustit zjednodušující přístupy. Jsou takové dvě fronty, na kterých je třeba bojovat. Za prvé je nutno zvýšit zastoupení žen na všech úrovních a ve všech instancích, které rozhodují. To je skutečně zásadní věc. Je třeba dosáhnout tohoto navýšení zastoupení žen. Ani se neodvažuji mluvit o paritě, i když to by měl být konečný cíl ale skutečně v konečným cílem by mělo být paritní zastoupení žen na všech úrovních, ve všech instancích. A za druhé je třeba vytvořit si prostředky pro inteligentní Eh, opatření. To znamená, je třeba schromažďovat údaje podle pohlaví, to systematicky prostě mít eh, údaje k dispozici pro jednotlivá pohlaví. Potom, když se třeba vyhodnocuje nějaký program, tak je třeba zapojovat ženy do konzultací, do jednání a do plánování příslušných opatření. Tohle eh, všechno uh, Eh, nám, eh, členkám výboru pro práva žen, připadá jako samozřejmost, ale je stále třeba za to bojovat. Byly tady uvedeny konkrétní příklady, já už jsem některé zmínila, asi tady není třeba se k tomu vracet, ale je skutečně eh, nezbytné zapojovat ženy a zapojovat tu genderovou dimenzi do našich úvah o změnách klimatu. Než se rozloučíme, chtěla bych ještě zdůraznit tyto dva aspekty, které podle mého názoru z slyšení vyplynuly. Zapojení žen do boje proti klimatickým změnám není nějakou překážkou navíc, ale spíše možností, jak pracovat lépe a efektivněji a také rychleji. Víme, že čas běží rychle a já si myslím, že je zcela jasné, že bez žen se nám nepodaří dosáhnout těch cílů, které jsme si vytyčili. Je třeba jednat na všech úrovních, na místní úrovni, na regionální úrovni, v členských státech, zkrátka všude. A na závěr bych vám chtěla přečíst větu ministrině pro mezinárodní vztahy Jihoafrické republiky paní Mašabane, která bude předsedat konferenci COP17 v Darbenu. Eh, ona řekla, nemůžeme nadále tleskat jenom jednou rukou anebo chodit jenom na jedné noze. A to je, myslím, velice jasné a vystihuje to ten můj pohled na věc. Uh, Eh, chtěla bych ještě říci eh, těm, kteří mají vlastně zájem na dalším pokračování, tak už eh, od zítra bude v Bruselu workshop. Pokud se chcete zapsat, tak u východu ze sálu se můžete dozvědět víc. Takže pokud někteří nebo některé z vás mají zájem pokračovat v tomto tématu už zítra od 9 ráno, tak je tady možnost dozvědět se další detaily i s našimi panelistkami. Tak så hemskt mycket för det och ehm, jag ska bara... Děkuji vám. Ještě stručně pár slov. Myslím, že tyto otázky jsou opravdu zajímavé pro nás všechny. Tento zelený pohled A je podle mého názoru skutečně třeba změnit přístup k životu. Je pravda, že mužům to jde někdy trochu hůř než ženám změnit svůj život, protože to často eh, někteří chápou tak, že vlastně se ten život zhorší. Někdo mi dnes říkal, si v parlamentu dva týdny, a měl by si nějak mělo by se to trochu všechno změnit, měl by se snížit počet jednání o 50%. Já jsem na to řekl, no to by možná byl dobrý nápad, ale cítil bych se potom lépe. Měl bych eh, pocit, že to skutečně zlepšilo kvalitu mého života když je třeba říct, že by to bylo dosti složité pokusit se změnit počet jednání v této instituci. No, každopádně tato diskuse, eh, myslím, přinesla mnoho zajímavých příkladů. Je třeba, aby v jednotlivých zemích se lidé angažovali už od místní úrovně, na úrovni místních samospráv je to skutečně věc společné akce. To platí třeba pro oblast hromadné dopravy. Je třeba změnit přístup k životu. Žena není jen obětí, žena musí být také aktérkou a součástí řešení. Muže nemohou rozhodovat o všem. Je třeba se podívat na ta statistiky, analyzovat eh, dopady různých akcí na životní prostředí. je asi třeba si stanovovat cíle v oblasti životního prostředí eh, a rovnosti mužů a žen. Těmito slovy bych chtěl ještě jednou vám všem poděkovat čtyřem odbornicím, které nám poskytly mnohé cené informace, kterým určitě přehledneme v další práci. Eh, děkuji vám všem. Děkuji také stínovým zpravodajkám. Děkuji také paní Kiel Nielsen, zpravodajce. Děkujeme předem za vaši zprávu. Děkuji také zástupcům komise. Děkuji také sekretariátu, který umožnil konání této konference. Za organizací takové konference totiž eh, stojí mnoho práce. A také bych chtěl především poděkovat všem eh, tlumočníkům a tlumočnicím, kteří eh, odvedli vynikající práci. Právě díky vám jsme mohli hovořit svým mateřským jazykem. Děkuji i všem ostatním, kteří se zúčastnili této konference. Končím zasedání.